Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Eh, iniziamo i lavori di questa mattinata. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Pokud dovolíte, tak bych zahájila dnešní dopolední zasedání. Bohužel někteří naši hosté se sem nedostali kvůli divoké stávce, která včera začala každém případě bez dalších protahů o panu Ludvingsonovi, který zde zastupuje Interpol. Thank you very much. Uh, good morning. Děkuji, dobré ráno, dámy a pánové. Jmenuji se Bjorn Erik Lingvinson, jsem norský policista vyslaný do Interpolu. V Interpolu pracuji od začátku tohoto roku. Byl jsem vyslán, abych eh, pracoval na provádění usnesení ze Singapuru z roku 2009. Tehdy se všechny členské státy dohodly, že je potřeba dát k dispozici veškeré technické prostředky, aby se zabránilo distribuci pornografie, dětské pornografie na internetu, včetně blokování přístupu. Proto tedy pracuji v Interpolu a budu hovořit o seznamu, který my jsme vypracovali těch nejhorších stránek, které distribuují dětskou pornografii na internetu. Ještě předtím, než se pustíme do otázky blokování přístupu, tak eh, pár věcí na úvod. V roce 2004 Internet Watch Foundation začala blokovat dětský pornografický materiál na internetu v roce 2004 tedy. V roce 2005 eh, norská policie začala dělat tež, Švédsko, Dánsko, Finsko a další země se připojily. Potom vznikl evropský projekt, který se jmenuje SIRCAMP. Jehož cílem je zabránit dě- eh, šíření dětské pornografie v co nejvíce zemích. Součástí tohoto projektu je 14 zemí plus Europol a Interpol. Částečně tento projekt financuje Evropská eh, komise. Byl vytvořen systém blokující přístup v osmi zemích na základě národní legislativy. Kromě toho spolupracujeme se zeměmi mimo Evropu, mimo Evropskou unii, jako třeba s Novým Zélandem. V Interpolu jsme zjistili, že v některých zemích neexistuje legislativa, která by eh, definovala dětský pornografický materiál. Potřebovali jsme proto se dopracovat k nějakému nejnižšímu společnému jmenovateli rozumných kritérií definice toho, co to je zneužívání dětí. Vytvořili jsme tedy takovýto seznam, nazvali jsme ho Worst of List. Znamená to, co by mělo být v legislativě jako minimum v každé rozumné zemi. Toto jsou kritéria. Za prvé, dítě musí být mladší než 13 let, anebo alespoň tak musí vypadat. Ve většině zemí je to 18 let, ale my jsme chtěli, aby to bylo 13 let, nebo bylo zcela jasné, že se jedná o dítě. Takže musí to být živé dítě, nesmí to být tedy a, žádné pseudo zobrazení dítěte. Musí to být opravdu dítě, ta fotografie nebo filmový snímek musí zobrazovat skutečné dítě. Kromě toho to zneužívání musí být opravdu tvrdé povahy, tedy orální, vaginální či anální penetrace zaměřená na pohlavní orgány, ne to, že by jenom někdo fotil děti, které si hrají na pláži. Musí to kontrolovat alespoň dvě organizace, to znamená třeba dánská policie a Interpol, tak abychom neudělali nějakou chybu, abychom se všichni drželi stejných kritérií. A navíc to musí být na internetu během posledních tří měsíců. A my jsme tam nechali tři měsíce, přestože občas to jaksi vyprší, z toho důvodu, že občas se takovéto snímky objeví v jiné zemi nebo na jiném světadíle, poskytne je jiný poskytovatel obsahu. Děláme, snažíme se zamezovat obsahu z toho důvodu, že chceme předcházet trestné činnosti, protože prevence je nejlevnější, má nejméně obětí, ale zároveň se velice těžko měří, protože v podstatě ty trestné činy, které se snažíte Um, kterým se snažíte předcházet, nakonec nestanou, takže nemáte někde ve statistikách, musíte je odhadovat. Kromě toho to děláme, protože se snažíme chránit práva obětí, které jsou takto zobrazovány. Je to zneužití, které proběhlo před dlouhou dobou, ale to zobrazování se neustále znova opakuje, lidé to používají jako představu podporující sexuální fantazii při masturbaci a pro tyto lidi je to opravdu velice těžké se soustředit, se zžít s tím, že eh, někdo vlastně zobrazení jejich sexuálního zneužití používá k těmto účelům a velmi často takovýto materiál na internetu může najít jejich příbuzný. Kromě toho je třeba předcházet tedy kriminálnímu přístupu, distribuci a držení takového to materiálu ve většině zemí i tam, kde samotné držení není nelegální, tak je nelegální distribuce. Kromě toho jsme se snažili, aby se eh, nestalo, aby se někdo náhodou dostal na takovýto materiál, protože třeba jenom klikne na um, nějaký odkaz, který má v e-mailu, anebo třeba jdou na porno stránky, kde jsou dospělí, ale nakonec se tam nebo třeba alespoň lidé kolem 18 let a najednou se tam objeví obrazy 13 letého dítěte, který ta osoba původně nechtěla vůbec vidět. Snažíme se tedy zajistit, aby pro uživatele internetu tento materiál přestal být dostupný. Musím říci, že čas je velmi důležitým faktorem, protože internet potenciálně nespoužívá 2 miliardy lidí. To znamená, že jakmile se něco dostane na internet, tak potenciálně se může dostat ke všem těmto dvěma miliardám lidí. Blokování přístupu je velmi jednoduché, rychlé a účinné pro většinu uživatelů. Výmaz ten naopak trvá velmi dlouho. Pokud víte, kdo to dal na server, tak to je jednoduché. Prostě zavoláte jim, je to ve vaší zemi a oni to stáhnou. Ale pokud je to v zemi, kde se těžko komunikuje, nebo pokud eh, zatím stojí nějaká, nějaké zločinné spolčení, tak jak si jejich kontaktní údaje nenajdete a dost těžko můžete někoho donutit, aby to z internetu vymazal. A jak jsem říkal, každou vteřinu, co tento materiál je na internetu, je vlastně pokračováním trestného činu spáchaného vůči oběti pohlavního zneužívání. Digitální materiál se jednoduše kopíruje, jednoduše se přesouvá, jednoduše se uh, znova navěšuje jinam. My prostě zjistíme, že jakmile to vymažeme na jednom místě, tak se to okamžitě objeví jinde, protože se nejedná o nějaké fyzické médium, prostě oni těch kopií mají stovky, tisíce. Někdy dokonce dochází k tomu, že automaticky přesouvají z jednoho světadílu na druhé, tak abychom nemohli najít, na kterém serveru to je. Pochopitelně, že naším konečným cílem je z tohoto materiálu, tak aby dané osoby byly chráněny navždy eh, takže pro, než se nám podaří tohoto konečného cíle dosáhnout, tak alespoň zablokovat přístup. Tento proces není automatizovaný. Každá internetová stránka na nějakém seznamu byla fyzicky zkontrolována, tak aby se opravdu zajistilo, že splňuje kritéria naše anebo legislativy v daném členském státě. Je to práce, kterou policie musí provádět včetně vyše, kromě vyšetřování. Není to jaksi náhrada běžných vyšetřovacích postupů jako domovních prohlídek a prohlídek internetu. Navíc to není úplné řešení. Prevence je pouze částí řešení. Prevence neznamená, že bychom neprováděli intervenci. Někteří lidé si myslí, že stačí se soustředit pouze na prevenci, ale ono to tak není. Nejprve je potřeba pochopitelně provádět prevenci, předcházet tomu, co je potřeba, ale potom je třeba řešit věci, které se nepodaří prevenci, kterým se nepodaří vyřešit. V každém případě se snížil objem materiálu této povahy a tomu konečnému uživateli je vlastně jedno, jestli daný materiál byl vymazán anebo jenom k němu byl zablokován přístup. Prostě se k němu nemůže dostat. Velmi často policie v tuto chvíli musí řešit spoustu případů, A e, této povahy a potom jim to brání e, věnovat e, dostatek zdrojů tomu, aby se přímo věnovali vyšetřování, které brání zneužívání konkrétních dětí. Neplatí to nutně pro další protokoly, jako třeba, jako třeba PTP, ale platí to pro protokoly jako HTTP. U ostatních protokolů je to potřeba řešit jinak. Blokování přístupu jak si nikoho nepošle do vězení. Jeho hlavním cílem je znemožnit přístup a uvolnit prostředky pro další typ vyšetřování a případu. Blokování přístupu snižuje počet návštěv na takovéto stránky s dětským pornografickým obsahem. Vlastník domény je zodpovědný za obsah, který dává na internet, protože konec konců, pokud máte noviny, tak jste zodpovědní za jejich obsah. Pokud máte doménu, jste zodpovědní za její obsah. Jak jsem říkal, kontroluje se to manuálně. Dalším cílem je zvyšovat povědomí, protože jakmile, něk, jakmile někoho posuneme na jiné stránky, tak tam je vždycky oznámení, ve kterém říkáme, že, že, váš, že váš přístup byl přesměrován eh, z důvodu um, toho, že materiál, na který jste se snažil proklikat, obsahoval dětskou pornografii a pokud máte nějaké otázky, tak které jsou odkazy na legislativu týkající se pohlavního zneužívání dětí a podobně. Takže pokud dané osoby mají chuť, tak se můžou dozvědět více. Blokování přístupu umožňuje také poskytovatelům obsahu zhostit se etické odpovědnosti a řada z nich je k tomu ochotna. Řada z nich se nechce účastnit distribuce materiálu zobrazujícího zneužívání dětí, ale zatím nemají nástroje, které by jim to umožnily. Tak tuto možnost dostávají. Někteří lidé to nemají rádi, ale ti pochopitelně nemají rádi nic, co dělá policie. Vidí to jako zasahování do jejich osobního života a do svobody výměny informací. Někteří lidé prostě nebudou souhlasit s čímkoliv, co udělá policie. Celý proces je transparentní a je pravidelně vyhodnocován. Někdy to bude mít právní dopad. Pokud v té doméně máte 9 lidí, kterým je 18 a přesto jedno dítě, které bylo znásilněno, kterému je 9 let, tak celá, celé ty stránky jsou nezákonné. A je na vlastníkovi domény, aby tyto obrazy odstranil. Mám pocit, že uplatňujeme stejná pravidla na internetu jako zbytku ve, společno- ve zbytku společnosti. Přece byste nikdy nebyli schopni akceptovat, kdyby někdo dával takovéto obrázky na nástěnku ve vaší místní samoobsluze, tak to nemůžeme udělat ani na internetu. Vysíláme jasný signál, že jako lidé, jako společnost, jako politici neakceptujeme distribuci takovéhoto pornografického materiálu, ať už na internetu nebo jinde. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Takže ještě jednou děkujeme, bylo to velmi zajímavé, co jste nám právě sdělil. Už včera jsme hovořili o tom, že bychom vám byli velice vděční, kdybyste své přednášky a referáty a všechny informace poskytli také písemně, abychom to vše mohli zařadit do naší databáze a mohli na základě nich vypracovat náš závěrečný text. Takže vše, co je obsaženo ve vašich textech, můžeme zapracovat, když je dostaneme písemně. Slovo dostává pan Christian Hoppe. který zastupuje německou spolkovou policii kriminální. Ráda bych ale poprosila o prominutí. Na přibližně 25 minut se nyní musím vzdálit, protože musím být přítomna na jiném výboru, takže bohužel to nejde jinak. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji vám a přeji dobré ráno všem. Já jsem vedoucí spolkového kriminálního eh, úřadu, který, a úřadu, který se zabývá dětskou pornografií na internetu a proto se ve svém příspěvku budu soustředit na toto téma. Začnu několika eh, tématy a rád bych vyjasnil několik věcí. Dětská pornografie je realistické představení sexuálního zneužití na internetu. Eh, child abuse, tento anglický pojem je tedy mnohem bližší než jakékoliv jiné vyjádření. Vše, co vidíte na obrázcích, je vlastně reálně zdokumentované zneužití dětí. Eh, zpřístupnění těchto obrázků na internetu opakuje toto násilí, které bylo pácháno na dětech a děti se stávají oběťmi. Každé prohlížení těchto obrázků, to znamená každé kliknutí na tento obrázek, znamená nové porušení práva a porušení práv dětské oběti to, že pozorujeme dětskou pornografii a ty obrázky, zvyšuje poptávku. Čím více se na ty obrázky lidé dívají, tím více se ty obrázky produkují. A to samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost dalšího zneužívání dětí pachateli při rozšiřování dětské pornografie a při konzumaci hraje internet opravdu velkou roli. Musíme mít na paměti, že většina pornografického dětského parla, eh, dětské pornografie se objevuje právě na internetu. Dětská pornografie je nabízena všemi cestami internetu, obrázky se tam vyměňují, posílají. Všichni, kteří jsou schopni přenášet eh, soubory a složky na internetu, tak eh, k tomu mají možnost. K tomu slouží www, anebo i skupiny peer-to-peer, -peer, anebo i četové skupiny. A tím samozřejmě také e, různá internetová fóra. Eh, hovořit o tom, eh, do jaké míry je internet největším producentem dětské pornografie, to nemůžeme zcela přesně říci, protože vůbec nemáme nějaká měřítka. Podle jakých bychom to měli eh, měřit? Měřili bychom oběti, anebo to, kolik se obrázku stáhlo, nebo naopak uložilo na internet. Nemáme tady žádná statistická měřítka, v jakém měřítku se tedy tato výměna na internetu projevuje a jakými cestami probíhá komercializace dětské pornografie, to znamená, že se za ní i platí na internetu. Tento fenomén eh, sledujeme pouze na World Wide Webu www. Materiál dětské pornografie jinak byl do té doby a na jiných médiích vyměňován pouze zdarma dětská pornografie. Proti ní bojujeme třemi způsoby a můžeme působit na všech internet, všem internetovými cestami. Tak na prvním místě nám jde o to postihnout eh, ty eh, pachatele eh, a identifikovat je. Můžeme samozřejmě identifikovat díky oběti, ale z pravidla se pokoušíme identifikovat ty pachatele a chceme zabránit tomu, abychom, aby se pornografický materiál dále šířil. Chceme tím takzvaně vysušit ty produkční prameny eh, dětské pornografie. Samozřejmě chceme působit i preventivně, speciálně preventivně, anebo i obecně preventivně. Chceme působit na všechny další potenciální pachatele. To, jestli existuje nějaká souvislost mezi tou prevencí, anebo možná mírou těch eh, dalších eh, trestných činů, to měřit nemůžeme. Ale u nové legislativy bychom samozřejmě měli počítat s nějakou možností zastrašovací Eh, pokud bychom například chtěli zvyšovat ty tresty. U obětí, ale i u pachatelů sexuální pornografie se objevuje grooming, to znamená pěstování sociálních eh, kontaktů na internetu, proto aby mohly být tyto kontakty využity k rozširování dětské pornografie na internetu. A tady to jednání je v Německu dosud beztrestné a policie by ho nyní chtěla podchytit postižení trestem by mohlo přinést nějakou větší ochranu pro děti, ale i to je těžké říci, protože v praxi je velmi těžké zjistit, jaké cesty vedly k tomu navázání kontaktu. Druhá priorita při potlačování pornografie na internetu je eh, zapojit i majitele eh, pornografického materiálu a uživatele, abychom omezili konzum. To musí platit pro www, Wide Web, eh, pro ostatní služby internetu, ale i fora a čety. Německý kriminální úřad už v roce 1993 eh, připravil legislativní materiál, mm, díky kterému se stává trestným užívání pornografického materiálu už tím, že kliknete na pornografický materiál a uložíte si ho na, t- na svém počítači, se stáváte pachatelem trestny, trestného činu. Eh, Díky tomu, že se rozšířil modus operandi pachatelů, je nutné zamyslet se nad tím, jestli eh, i to, že máte v svém počítači uloženy nějaké odkazy na dětskou pornografii, je eh, trestným činem. Stejně tak jako rozšiřování pornografického materiálu a nebo nějaký důkaz o tom, že eh, jste tyto materiály posílali dál. Takže u těch rozšiřovatelů a majitelů pornografického materiálu záleží na stopách, které pachatel na internetu zanechá. To je především IP adresa, která je opravdovou stopou. A je to nejrychlejší cesta a nejspolehlivější cesta, jak eh, se dostat k tomu pachateli. Přiřazení IP adresy k nějaké konkrétní osobě a nebo připojení počítače je základem pro jakékoliv další vyšetřování Když se dětský, dětská pornografie rozšiřuje na nějakých uzavřených fórech anebo četech, je pro nás velmi těžké eh, dopátrat ty pachatele a zahájit vyšetřování. V budoucnu si budeme muset ča- často klát tu otázku, jestli nám stačí instrumentárium, které máme proto, abychom podchytili pedofilní subkultury existující na internetu. Představte si, že na internetu existuje eh, několik for německých eh, uskupení, velikost mají 300 až 500 členů a ti se věnují na fórech a četech výlučně tomu, aby si vyměňovali zkušenosti o dětské pornografii, o zneužívání dětí, aby si vyměňovali kontakty na zneužité děti, aby si vyměňovali informace o tom, jak přimět děti k tomu, aby mlčeli a samozřejmě si tam také vyměňují pornografický materiál. Do tohoto fóra nebo četu se dostanete, pokud se příslušným způsobem zaregistrujete. Když zůstane internetový uživatel na internetu skryt a zaregistrován, dostane se díky těmto internetovým stránkám velmi lehko k nějakému pornografickému materiálu. www se z toho důvodu dá označovat za eh, část internetu, na kterém se eh, pachatelé mohou dostat k žádaným obsahům. Tam se právě pachatelé dostávají k těmto materiálům, které jsou trestné, jako je dětská pornografie. Stížení přístupu k těmto obsahům je cílem zákonu, zákona, který vstoupil v Německu v platnost v únoru a měl by znemožnit přístup na tyto stránky. Jde o to, že přístup k těmto pornografickým materiálům, kromě Eh, trestného činu představuje také eh, ohrožení veřejné bezpečnosti. Omezení přístupu k těmto stránkám je také cílem tohoto zákona. Opatření, která by měla omezit přístup k těmto stránkám, jsou doplňující, preventivní a taková první opatření celého konceptu boje proti dětské pornografii v Německu. Dlouhodobě bychom měli zaručit, že budeme rušit přístup k těmto stránkám, že stížíme přístup k těmto stránkám, že snížíme obchod s dětskou pornografií a že také snížíme traumatizaci obětí. Často hovoříme také o tom, že děti nebo mladiství, kteří byli eh, zneužiti jako děti, když potom na internetu vidí své vlastní obrázky, procházejí takzvaným druhým traumatem. To se neobjevuje jen ojediněle, ojediněle dochází k tomu často a tomu musíme zabránit. A představte si, že v Německu nemáme zatím ještě žádné zkušenosti s tímto zákonem, protože byl zatím um, vysazen z platnosti, ale ze zkušenosti víme, že během čtyř týdnů dochází k jednomu a půl milionu přístupů na jednu stránku s dětskou pornografií to je eh, porušení práv dětí, které jsou na těch stránkách zobrazeny, ale samozřejmě je to i porušení práva jako takového, je to trestný čin eh, těch, kteří si tyto obrázky stahují. Tento zákon, který by měl snížit přístup na tyto stránky, je používán v Německu určitým zvláštním způsobem eh, Jde tam o mazání. Hovořili jsme o tom už dlouho, používáme to už dlouho a stránky, které jsme znali eh, u nás v Německu, jsme během několika hodin nebo dnů eh, mazali Pracovali jsme na tom policejními kanály anebo i jinými eh, přímými kontakty, například kontakty s, se Spojenými státy, s Národním centrem proti zneužívání dětí, nebo jsme spolupracovali i s Ruskem, s odpovídajícím uh, úřadem ministerstva vnitra. Ten zákon tedy nebyl eh, zamýšlen jako alternativa k nějakému tomu mazání těch stránek, ale jako doplnění. To stížení přístupu by mělo být platné až do té doby, než ty určité stránky smažeme. Tím bychom měli zabránit těm přístupům a snížit ty přístupy na ty stránky. Výmaz to je samozřejmě ta první volba a to zabránění přístupu je ta doplň, doplňující volba. U nás v německém parlamentu se zamýšlíme nad tím, jaké lhuty jsou ještě akceptovatelné proto, eh, jak dlouho ty stránky mohou být ještě k dispozici například policii. Od začátku letošního roku probíhá eh, evaluace a eh, na základě ní vám mohu říci jedno číslo. Měsíčně dostáváme 160 odkazů na dětské pornografické stránky, které mají svůj hosting v zahraničí. Otázkou tedy nezůstává, je to dětská pornografie nebo není. Ano, jsou to dě- stránky dětské pornografie. Máme tady 160 stránek, pro které máme jednodenní lhůtu na smazání a 40% z nich je na internetu k dispozici ještě sedm celých dní, tedy celý týden. To znamená, že celý týden po tom oznámení můžete tu stránku ještě najít a pachatelé mohou páchat eh, ten trestný čin a porušovat práva dítěte. Na základě těchto informací z pohledu policie, z pohledu méha a z pohledu, z pohledu prevence a z pohledu odvrácení nebezpečí Zůstává ten zákon o stížení přístupu na tyto stránky další alternativou, tedy doplňkovou alternativou k těm předchozím opatřením. Ty prostředky pro blokování eh, nám přinášejí zablokování velké části těch stránek. Preventivní opatření um, fungují tak, že ne, že bych je nasazoval proto, že by byly překonatelné. Pokud například používám nějakou stránku pro uh, zabránění krádežím, eh, je to samozřejmě také překonatelný fenomén, ale používám ho přesto dál. Myslím, že u dětské pornografie se jedná o globální fenomén. Opatření, která přijímáme, jsou samozřejmě o to lepší, když jsou eh, založeny na spolupráci mezinárodní a když spolupracujeme všichni. Průmysl a hospodářství podle mého názoru musí ještě více než dosud také přispět eh, musí použít svou techniku a všechny své služby. Myslím zde především eh, na ty provozovatele internetových stránek. Už zde máme dobré příklady, například spolupráci s Hotlines a musíme na tom i nadále pracovat. A děkuji všem za pozornost. Eh, eh, Dobrý den, děkuji vám, pane Hoppe, za vaši prezentaci a nyní uděluji slovo paní Šo, prosím. Dobré ráno, já se jmenuji Gabriel Shaw a jsem zde za středisko pro ochranu proti vykořišťování dětí. Toto středisko je zvláštním orgánem činným v trestním řízení. Původně vzniklo toto středisko v roce 2006 ve Spojeném království, kde se mělo bojovat proti online vykořišťování dětí. Bylo to, byla to reakce na to, že docházelo neustále ke zneužívání internetu k tomuto účelu, docházelo ke groomingu, začalo se šířit uh, tento jev a my jsme proti tomu chtěli bojovat. Toto středisko má zkrátku CEUP. Je to hlavní středisko pro hlášení příslušných případů vykořišťování dětí na internetu. Veřejnost může použít stránky CEOP a informovat o takovýchto případech. A my se zabýváme různými stránkami, jako jsou uh, internet messages, jako jsou sociální sítě a tak dále. Potom s námi spolupracují neziskové organizace, orgány činné trestním řízení, ale různé orgány a organizace občanské společnosti. My dostáváme tisíce hlášení každoročně a jsou to hlášení, která se většinou týkají groomingu, nebo navádění na internetu nebo distribuce těchto snímků. Je to zakládající člen Virtual Global Task Force, což je koalice různých orgánů činných v trestním řízení po celém světě. Specializuje se na boj proti případům vykořišťování dětí na internetu. Za poslední čtyři roky se CEOP stala expertní organizací, která má zkušenosti pokud jde o boj proti těmto jevům na internetu. Co rovněž také vedl Evropskou finanční koalici, kterou financovala Evropská komise. Právě skončila pilotní fáze 14 měsíců. Z naší zkušeností plyne, že navrhovaná směrnice jde správným směrem. My se domníváme, že to vybaví státy proto, aby byly schopny právně upravit problematiku vykořišťování dětí na internetu a navíc to umožní orgánům chovat se proaktivně a šetřit tyto případy předem v případech, kdy dochází ke zneužívání informačních a komunikačních technologií. Rovněž se tím také nastaví odpovídající postihy pro ty, kteří se dopouštějí této trestné činnosti. Je důležité pamatovat na to, že prostředí online není neutrálním prostředím. Děti obývají určité oblasti tohoto prostředí online a devianti, kteří mají o ně zájem, využívají právě anonymity a dostávají se k dětem, provádí grooming a zneužívají je. Co proto má radost z toho, jakým způsobem vypadá článek 6 návrhu směrnice, pokud jde o toto navádění dětí. My každý rok zpracováváme zprávy na téma jevu grooming. Grooming je manipulace. Má přimět dítě k pohlavnímu styku, ať už eh, je to eh, tedy online, anebo později eh, reálném životě. Tím se rozvíjí vztah s dítětem se sexuálním podtextem. My jsme řešili celou řadu případů, kdy pachatel prostřednictvím sociálních sítí se dostal k dítěti, třeba prostřednictvím chatu, pak se domluvili schůzku a následně došlo k sexuálnímu zneužití dítěte. Je důležité poznamenat, že chování pachatelů se vyvíjí a v některých případech, v mnoha případech, oběť není eh, přiměna k nějakému chování přímo na internetu. Někdy dochází k tomu, že se používají webové kamery. Takovéto chování musí být kriminalizováno. Není možné, aby pachatelé měli eh, vztah s dětmi po internetu, kde jsou tyto děti snadným a eh, zranitelným cílem. Takže online i offline chování tohoto typu je eh, kriminalizováno. Rovněž také máme radost jak vypadá článek 10. Osoby, které byly někdy odsouzeny za trestný čin podobného typu nebo ukázali takovéto jednání, nemohou pracovat s dětmi, nemohou mít volný přístup k dětem. Ve Spojeném království osoby, které byly odsouzeny za trestné činy tohoto typu, jsou na šesti seznamech a existuje právní úprava, která toto upravuje. Kontroluje se tato problematika před Uh, uzavřením pracovní smlouvy, tyto osoby mají zákaz činnosti, co se týče práce s dětmi. Já vám dám určitá čísla. 60 tisíc dospělých za tři roky před rokem 2007 mělo zákaz činnosti ve, Spojených, eh, ve Spojeném království. To ukazuje, že ti, kteří mají zájem o eh, sex s dětmi se neustále ucházejí o takováto pracovní místa a proto je potřeba mít opatření k tomu, aby se proti tomuto bojovalo a aby tyto osoby měly znemožněn přístup k dětem. CEOP má řídící týmy ve Spojeném království a v zahraničí. Tyto týmy se zabývají právě zpracováváním těchto seznamů. Zpracovávají tam seznamy osob ze Spojeného království, které by mohly cestovat mimo. A my proto vítáme i sdílení dat podle článku 10, kde bude možné, aby Spojené království sdílelo tyto údaje s dalšími orgány činnými v trestním řízení a s jinými členskými státy. To by mělo zabránit osobám, které cestují do jiných zemí, mít přístup k dětem a mít možnost dopustit se zneužívání dětí. Když budou nastaveny tyto mechanismy, tak možnost pachatelů obejít tyto mechanismy bude velmi omezená. My rovněž také vítáme článek 21, pokud je o blokování stránek s obsahem pornografickým. My si uvědomujeme, že toto opatření si vyžádalo zásadní debatu, zda by to mělo či nemělo být upraveno. Někteří kritici článku 21 tvrdí, že blokování není účinné, protože válná většina snímků se obchoduje prostřednictvím sítí peer-to-peer. -peer a zde dochází k dalšímu šíření, což je nejběžnější metoda přístupu k těmto snímkům v tom nekomerčním prostředí. A tím, že se člověk pohybuje v tomto prostředí, tak pachatele normalizují svoje chování. Je tam hierarchická komunita osob, které se chovají podobně, získávají prestiž právě tím, že tam dávají novější a exkluzivnější snímky a výroba nových snímků s tímto obsahem v rámci sítí peer-to-peer, vlastně je motivována dalším postupem v rámci celé hierarchie. A proto co vyzývá členské státy, aby posílili své úsilí a snažil se najít pachatele této trestné činnosti, ty, kteří šíří tyto snímky v prostředí na internetu. COP bych chtěl upozornit na to, že blokování je důležitým nástrojem, protože se tím zabrání přístupu k podobným snímkům, kde se zneužívají děti. A e, možnost e, rehabilitace dětí je vlastně podkopávána tím, že tyto snímky mohou zůstat na internetu dlouho, e, je tam, je tam beztrestnost a je to hlavně akutní u starších starších adolescentů, protože, jak už říkali kolegové, když dosáhnou věku dospělosti, tak mohou být znovu traumatizováni tím, že tyto snímky se tam dále pohybují. A proto bychom chtěli poukázat znovu na tuto záležitost blokování, zabrání tomu, aby docházelo k opětovné viktimizaci těchto obětí. A já bych chtěla ještě navázat na to, co říkal kolega z Interpolu. My bychom rádi upozornili na to, že stážení stránek je něco, co lze realizovat rychle. My souhlasíme s tím, že Odstranění je lepší než blokování, nicméně blokování je možné použít jako taktiku pro eh, narušení celé této sítě, ještě než proběhne a začne probíhat šetření policení práce a další práce eh, orgánů v této věci. Děkuji. Děkuji, paní šou. A nyní Poprosím paní Weiler. Dobré dopoledne. Působím už velmi dlouho jako psycholožka a zhruba 20 let pracuji s dětmi, které byly oběti sexuálního zneužívání. Já mám pocit, že perspektiva oběti z této diskuse trošku chybí, takže trošku obrátím svou přednášku na ruby a pokusím se to vysvětlit z druhé strany a možná tím odpovím i na některé otázky, které zazněly včera. Představme si malého kluka nebo holčičku, kterému je zhruba 6 let, chodí na základní školu a ještě v mateřské školce měli výuku, kdy jim řekli, že pokud eh, na ně, pokud někdo na ně e, stáhne ruku sexuálním způsobem, takže mají říct ne. Řekněme, že v oblasti, kde žijí, je dospělá osoba, která se jmenuje John. A ten se, ten často dítě hlídá, ještě pomáhá v domácnosti, Často toto dítě tedy hlídá a postupně na něj začne sahat. A dítěti vzniká problém, protože ta osoba je velmi sympatická, ví, že rodiče ho mají rádi, tak komu to má říct. Pokud to řekne matce, tak Matka si stejně nedokáže představit, o čem mluvím a já se za to stydím. Takže John v tom pokračuje. A dále zneužívá tu holčičku nebo chlapečka. Orálně, análně. To dítě to bolí, stydí se za to a rodiče neví, co se děje. Problém je v tom, že to malé dítě toho Johna má rádo, protože John se o něho stará. Jenom chce, aby John přestal dělat ty věci, které ho bolí. Ale o tom si těžko komunikuje. Děti tedy vysílají určité signály, ale nikdo těm signálům nerozumí, protože si nedokáže představit, že by v rodině nebo ve svém okolí měli někoho, kdo zneužívá děti. Ale když se podíváme na statistiky, tak klidně tady mezi námi může sedět oběť anebo pachatel z čistého počtu lidí, které tady máme. Ale o tom se těžko mluví. No a nakonec to dítě roste, sexuální zneužívání pokračuje a dítě se s tím naučí nějakým způsobem žít, nějak to zvládat. Později si uvědomí, že to ten John natáčí anebo fotí. A vzniká ještě větší problém. Protože John může říct, jo, jestli to někomu řekneš, tak já jim ukážu ten film, ze kterého vyplyne, že ty jsi to chtěl nebo chtěla a nikdo ti stejně nebude věřit. Vyplývá z toho to, že pokud my jako dospělí se nebudeme starat o děti a pokud si neuvědomíme, o co tady jde a o to, že se mohou v našem okolí objevit lidé, kteří budou zneužívat děti jenom proto, že my nedáváme pozor, tak se nic nezmění, protože to malé dítě může říct Johnovi ne, ale John ho stejně nebude poslouchat. Takže děti potřebují dospělé, kteří se o ně postarají. Vraťme se k obrázkům. Pokud se dostanou na internet nebo se eh, budou šířit sítěmi PTP, tak je to pro děti ještě těžší, protože v podstatě teď ta jejich hanba je na veřejnosti. Protože oni se za to strašně stydí a přitom se to dostane na internet a nemají žádnou kontrolu eh, nad tím, kdo uvidí tyto obrázky, když jim bylo 6 let. A i kdybychom vymazali tento obsah z jednoho serveru, tak v podstatě se nedá nějak zabránit tomu, aby se neobjevili jinde nebo v nějaké síti PTP, protože nevíte, kdo má co na svém počítači a komu to může posílat. Totež platí pro navazování kontaktu s dětmi za účelem sexu. Řekněme, že mi je 10 nebo 12 a mám problém s rodiči, protože jsem v pubertě a puberta je těžké období pro teenagery i pro děti. A setkám se s někým, na internetu, kterému může být třeba 40 a který říká, že mu je 30. Takže ani tolik nelže. Možná mi neřekne, že je ženatý a že má tři děti. V podstatě online udělá úplně to samé, co dělal John ve skutečném světě. Začne se mnou navazovat určitý vztah a posunovat mé hranice. Začne mě ukazovat věci, které nutně nechci vidět, ale já zatím nevím, jak se s tím vyrovnat. Je to prostě na mě moc. Já vím, že to mám říct dětem, ale co jim mám říct? Nebo co mám říct učitelům? Jak mám říct, že existuje ta osoba, se kterou já se na internetu setkávám několik měsíců a teď ty konverzace se objevily v sexuálním světě, který mě říká, že se mám a svléknout anebo masturbovat před webovou kamerou a pak mě říká, že pokud to někomu řeknu, takže dá na internet ten záznam. A mně tedy potom vzniká problém. A pokud moje okolí si neuvědomuje, že to není moje chyba, protože když mě bylo 12 let, tak i když se dokážu dobře vyjádřit a jsem inteligentní, tak prostě nemám šanci proti pachatele, který se chystá na to, že mě sexuálně zneužije. Prostě tady ta rovnováha moci je vždy ve prospěch dospělého, který chce dítě zneužívat. Jenom na okraj. Mám pocit, že nedáváme pozor na to, že i ženy sexuálně zneužívají děti. Děje se to, nechceme o tom mluvit. A to proto, že každá matka, každá žena je potenciálně matkou a chce být potenciálně dobrou matkou. Nicméně Dejme si na to pozor, protože i ženy zneužívají děti a v této oblasti je situace ještě těžší. Takže ano, já souhlasím s tím, že potřebujeme více prevence, ale prevence nám nebude k ničemu, pokud se nesoustředíme na dospělé lidi, kteří se mají starat o děti a o teenagery, které mají ve svém okolí. Je potřeba, aby začali uvažovat způsobem, který nepovede k hysterii nebo k panice, ale kterým umožní učinit správná rozhodnutí, pakliže mají podezření. Často totiž, upřímně řečeno, pokud by se jednalo o mého bratra, tak já si nechci představovat, že můj bratr by třeba někoho pohlavně zneužíval. Radši to prostě pustím z hlavy. Ale pokud se dostanu do situace, kdy se dozvím o pohlavním zneužívání nebo mám podezření, tak prostě musím vědět a zjistit, co se děje. V Německu jsme měli téměř 12 000 případů ohlášených eh, policii. Eh, ten počet se snížil, ale stále se jedná o 32 dětí, které jsou pohlavně zneužívány každý den. Podle oficiálních statistik v roce 2009, a to jsou ale jenom případy, které byly oficiálně nahlášeny na policii. A proto doufám, že chápete, že pro děti je velice těžké to někomu říct, natož tak policii. Takže skutečná čísla neznáme a nikdy znát nebudeme. Pokud ale teď s tím nezačneme něco dělat, pokud teď nezačneme harmonizovat legislativu, pokud teď nezačneme brát v úvahu, co už víme, a neučiníme veškerá opatření, která jsou potřebná pro ochranu dětí, v tuto chvíli i pro budoucnost, tak bychom se měli stydět. A nepředstírat, že děti jsou naší budoucností, protože se o ně nestaráme. Máme spoustu asertivních dětí, které se nestydí a které žijí ve skvělém prostředí, ale na druhou stranu existuje velké procento lidí, které se, dětí, které se nemají na koho obrátit. A o ty se musíme lépe postarat. Proto naše organizace si velmi cení této směrnice a opatření, které tato směrnice předkládá. Je to potřeba dořešit určité podrobnosti, ale pokud by neprošla tato směrnice, tak eh, bychom měli přiznat před svými dětmi, dětmi že jsme neudělali dostatek práce pro to, abychom je chránili. Děkuji. Adesso la parola è, ehm, al... Nyní uděluji slovo panu Bjornovi Salströmovi. Přijel z oddělení švédské policie, prosím. Good morning, everybody. Dobré dopoledne, já se jmenuji Björn Salström a jsem šéf týmu pro ochranu dětí při Národním úřadu vyšetřování ve Švédsku. Jsem rád, že jsem byl pozván. Samozřejmě jsem rád za všechny své kolegy, že i vás zajímá, co se děje u nás na severu. Že vás to zajímá a pozvali jste mě. Já většinou nečtu prezentaci, ale Mám jenom 10 minut a kdyby začal mluvit z patra, tak bych se nedržel času, takže proto takto. Pro ty, kteří přijdou po mně, chci říci, že se budu držet psaného textu. My spolupracujeme s národními poskytovateli internetových služeb. Máme nastavenou tuto spolupráci už pět let. Odvíjí se to od principu dobrovolnosti a všichni velcí poskytovatelé internetových služeb se do toho zapojují. Je to až 90 všech stránek. Praktická část naší práce spočívá v tom, že je to levné, jednodušší a není to tolik náročné, co se týče pracovního nasazení. Nepotřebujeme na to tolik lidí, když takto spolupracujeme s poskytovateli internetových služeb. My jsme ve Švédsku zaznamenali určité problémy, co se týče toho děsu z cenzury a co se týče projevu a svobody projevu. Takže jsme museli naše argumenty obhájit prostřednictvím různých for. A snažili jsme se přesvědčit všechny osoby, které do toho eh, měli eh, co mluvit. Tento úkol nemá co dělat se svobodou projevu anebo s přístupem k autorským dílům. Jde nám o bránění přístupu k materiálu, kde dochází k vážným případům zneužívání dětí. Jsou to tak závažné případy, jako je znásilňování dětí před kamerou. A já si nedovedu představit, že jsou osoby, které nechtějí zabránit těmto činům, jako je znásilnění. Někdy to takto funguje několik měsíců a nikdo tomu nezabrání, takže to je problém blokování. O to nám jde a za posledních několik let jsme se eh, hodně poučili naposledy před třemi lety. Kritici postupně zmlkli. My přesto vítáme, když eh, třetí osoby ověřují naše práce, co se týče blokování internetových stránek. Také pracujeme na projektu spolu s finančním sektorem, snažíme se bránit provádění pladeb na komerčních stránkách s tímto obsahem. Tato práce se rovněž odvíjí od principu dobrovolnosti, přesto však se nám daří do toho zapojit velké švédské banky, Forex, Visa, Mastercard a podobně. Je ale důležité upozornit na to, že komerční stránky, které poskytují tyto pornografické snímky, za poslední roky byly omezeny, co se týče počtu. Ale přesto, pokud ten problém zase začne narůstat, tak bude mít k dispozici své zázemí, které k tomu budeme moci použít. Praktická práce. Funguje to stejně jako blokování, je to jednoduché, levné, není potřeba mít na to tolik pracovních sil. Když, jako by to nestačilo, jsme rovněž eh, součástí projektu, o kterém hovořila kolegyně Gabriel Show. Samozřejmě se maximálně snažíme, abychom našli tyto děti a odstranili tyto snímky, ale musíme říci, ví někdo tady, kolik dětí má snímky na internetu? Víte, kolik z nich je ne, neznámých? Je to 1852 hlášených děještí na Interpol. V těchto případech probíhá šetření. Toto jsou ty děti, u nich není neznámá totožnost. A musím vám říct, že těch dětí, jejich snímky jsou na internetu obecně, je ještě mnohem více. Pokud jde o uh, zjišťování totožnosti, to je velmi náročné a potřebujeme k tomu nastavit mechanizmy mezinárodní spolupráce. Podporujeme iniciativu parlamentu, aby se v členských státech nastavily povinnosti a role, aby se země už nemohly vymlouvat, že nebojují proti těmto trestným činům na internetu. Rovněž bude snažší pro poskytovatele internetových služeb, pokud bude daná právní úprava v dané oblasti. Potom už nebudou muset vysvětlovat svoje důvody vůči svým klientům, proč podnikají dané projekty, proč se toho účastní, už nebudou muset vysvětlovat. Legislativa rovněž také přiměje ostatní poskytovatele se zapojit do této spolupráce. Bohužel, jeden z problémů naší práce je ten, že zde se do toho dostávají ještě další trestné činy. Ale to nemůže být důvod, proč nebojovat proti těmto trestným činům. Je potřeba to správně nastavit v legislativě. A já myslím, že se všichni shodneme na tom, že tento materiál nemá žádné odůvodnění. A Nemá to co dělat s autorským právem ani svobodou projevu. A pokud to lze, měly by se tyto materiály úplně vymazat a zmizet z planety. Německá média mě citovala před mnoha lety ohledně dopadu internetových, poskytovatelů internetových služeb na tuto problematiku pornografického materiálu. Ptali se mě na to, já jsem říkal, že ten dopad je nízký. A stále si to ještě myslím, že ten dopad nízký. Bohužel. A důvod spočívá v tom, že existuje jenom několik zemí na světě, které používají tyto technologie. A aby ten dopad na distributory byl značný, potřebujeme, aby se do toho zapojilo více zemí. A myslím, že to lze srovnat s tím, když máte kyblík plný děr. nestačí zacpat jich pár, musíte zacpat všechny, aby se voda nevylila. A proč se snažíme o zabránění těchto materiálů na internetu? Protože tomu věříme. Proto jsme začali před mnoha lety a proto na tom dále pracujeme. A já jsem nejedu kvůli sobě nebo kvůli vám, já jsem jedu kvůli tomu, abych pomáhal dětem. A pamatujte, je lepší udělat něco trochu, než vůbec nic. Děkuji. Ehm, Děkujeme. Nyní můžeme přistoupit k druhé části naší dnešní práce, kterou jsme si naplánovali na dopoledne. Na řadu přicházejí zástupci občanské společnosti a poté budete mít možnost klást otázky. Máte možná nyní už otázky? Ne. Zatím nikdo. Dobře, tamhle vzadu se někdo hlásí, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Hopper hovořil o využívání domén, co se týče přístupu k poskytovatelům internetových služeb. Já nevím, jestli jsem pochopil ten rozdíl. Já se chci zeptat na toto. Tyto osoby, jsou to nutně osoby, které jsou vědomými distributory tohoto materiálu, nebo je to někdo, eh, komu je to jedno, anebo je to naopak někdo, kdo je vlastně nevinný. Já nevím, jestli jsem to úplně pochopil. Paní Šul hovořila o evidenci pachatelů eh, trestných činů se sexuálním podtextem, kde je zákaz činnosti u nich. A tam vyplývají dvě otázky ze zákazu činnosti. Co když tato osoba žádá o práci a najednou se zjistí, že je na tom seznamu. Spáchá tím trestný čin, že se o, o tu práci vůbec uchází? A je tam nějaký zákaz přístupu k internetu u těchto osob? Já bych se dovedl představit, že by to mohlo být účinné. A paní Weiler hovořila o tom, že ti, kteří se dopouští této trestné činnosti, jsou osoby, jimž děti věří a děti se domnívají, že jim věřit mohou. A já vím, že to tak opravdu je v reálném životě. A dítě má často pravdu, když se domnívá, že mu nikdo nebude věřit, když se bude bránit. Pak jsou tam partnerky a manželky, které ne, že by se přímo podílely na zneužívání, ale dokonce je po odsouzení pachatele to popírají. Já nevím, jak to lze řešit, ale myslím, že určitým způsobem to chce nějakou osvětu pro veřejnost. Ne, aby ta manželka neustále někoho podezírala, to ne, ale aby byla určitá osvěta, aby si lidé uvědomili, jaké jsou ty varovné signály. Měly by se pravidelně realizovat určité postupy pro to, aby o tom lidé věděli a děti se měly komu svěřit. A poslední věc, co se týče těch, kteří jsou zneužíváni na internetu, co takhle kontrola počítačů dětí? To je zase světa veřejnosti. Asi těch otázek bylo z mé strany mnoho, omlouvám se, ale na to jsem se chtěl zeptat. Je to vše, děkuji. Myslím, že jsem vaši otázku pochopil následujícím způsobem. Ptal jste se, jestli pachatelé vědí, že pornografický materiál dětí umístují na internet, že, že to je pornografický materiál. Ano, vědí to. A opačně, jestli to myslíte tak, jestli existují lidi, lidé, kteří jsou konfrontováni s dětským pornografickým materiálem nevědomně, ano, takový existují také. Uh, já jsem se chtěl zeptat na tu problematiku osob, které zajišťují internetové stránky, vlastník domény. Já myslím, že vy rozlišujete mezi osobou, která tam ty snímky nahraje, já zřejmě asi nerozumím tolik počítačům, ale je rozdíl mezi osobou, která tam ty snímky nahraje a osobou, která mechanismus dalšího šíření snímku zaručí technologicky. A tak se chci zeptat, jestli je možné, aby ten vlastník internetových stránek byl vůbec eh, nevinen v daném případě. Já nehovořím o zneužívání dětí samotném, já zde hovořím o tom, že umožní fungování těchto, možná, že je to jenom tím, že jsem počítačový negramot. Odpověď někdy ano, někdy ne. Samozřejmě, když eh, má, provozujete tyto stránky, tak samozřejmě nevíte, kolik je tam snímků, jakých. Ale pokud jste o tomto informování, že se tam takový materiál objeví, tak byste měl být veden k odpovědnosti. No někomu je to jedno, o to jde. Někomu je jedno, k čemu jejich zákazníci používají internetové stránky a prostor, který jim vlastně poskytovatel internetových služeb nabídl. Děkuji. Pokud chcete, mohu to ještě doplnit. Například v Německu je tomu tak, že provajdři nabízejí možnost uložit si složky na internetu, ale nemají žádnou povinnost aktivně se účastnit toho, aby prověřovali, jestli jde o trestně postižitelný materiál. Pokud by to věděli, museli by zasáhnout. Pokud to ale nevědí, anebo jsou zkrátka pasivní a poskytnou eh, prostor pro pornografický materiál a nevědí o tom, tak nemají žádnou zodpovědnost. Ta, to je u nás v Německu jiné. Jak říkal kolega, ano a ne jsou provajdři, kteří samozřejmě představují černé ovce. Oni naprosto přesně vědí, co je na jejich stránkách uloženo. Máme samozřejmě velké provajdry, kteří ale nevědí, co vše je na jejich stránkách uloženo. Allora, se non ci sono altre domande, passiamo a... Pokud už nikdo nemá žádné dotazy, tak se dostáváme k další části dnešního programu. Nyní tedy poprosím následující referující, aby postoupili dopředu paní Diana Sutton, pan Peter Robbins, pan Joe McNamee, pan John Carr, Tak tyto bych poprosila, aby předstoupili dopředu. Děkuji.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 Okay. And here is Miss, Mrs. Di Paoli instead of Mr. Neri. Di Paoli. Paoli. Okay. Allora, iniziamo questa, questa seconda parte. Eh. Dobře, začneme tedy s druhou částí našeho dnešního programu. Jako první si vyslechneme paní Dianu Sutton. Paní Diana Sutton zastupuje NSPCC ve Spojeném království. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, že NSPCC má možnost se zde vyjádřit k tomu, proč si myslíme, že je tento návrh velmi důležitý, pokud jde o další ochranu dětí v Evropské unii. Národní společnost pro prevenci krutosti na dětech je hlavní nezisková organizace ve Spojeném království, která se zabývá touto prací. Máme za sebou 126 let tradice. Jde o zabránění krutosti na dětech. Spolupracujeme s partnerskými evropskými neziskovými organizacemi, Některé jsou zastoupeny na panelu dnes, pracujeme na zpracování návrhu směrnice a věnujeme se boji proti eh, těmto jevům a spolupracujeme s partnerskými organizacemi ve 20 členských státech. Proč je důležitá legislativa Evropské unie? Podle našeho názoru na národní úrovni je potřeba pamatovat na to, že aspekty týkající se rizika eh, dětí eh, se horší tím, že existuje volný pohyb osob, eh, prostor na internetu a tím pádem se domníváme, že je potřeba, aby se to řešilo v evropském rozměru, protože už není možné, aby to jednotlivé národní státy řešily samostatně. Proto NSPCC vítá návrh změní směrnice Evropské unie. Jak vzhledem k tomu, že Evropský parlament bude brzy jednat o návrhu této směrnice, tak bychom rádi připomněli parlamentu, že Evropská unie a členské státy mají své povinnosti a závazky, které plynou z mezinárodního eh, práva a z mezinárodních lidských práv a proto je potřeba ve všech politikách a legislativě klást důraz na ochranu dětí. Je to třeba Evropská umluva o právech dítětem, kde je dítě chráněno proti násilí. Pak je zde článek 3 a článek 23 Evropské charty, článek 3 eh, smlouvy o Evropské unii. Zde všude se uvádí, že je třeba klást důraz na práva dítěte. Proč je tato směrnice důležitá? Návrh změní směrnice řeší určité, eh, určitá legislativní vákua rámcové rozhodnutí z roku 2003 pro boj proti sexuálnímu vykořišťování a dětské pornografii byl prvním podkladem pro další přeshraniční spolupráci, která by se měla soustředit na boj proti sexuálnímu vykořišťování a zneužívání dětí. Nicméně Evropská komise ve své zprávě uvedla, že v rámcové rozhodnutí z roku 2003 samo o sobě obsahuje řadu mezer a musí být aktualizováno, musí se přizpůsobit tomu, co se vyvíjí na internetu. Existují různá rizika a příležitosti, které je potřeba tam postihnout. Kromě směrnice z roku 2003 máme zde ještě také zpracování postihů, opatření a prevence, zvláště v je to článek 17 až 19 tohoto rámcového rozhodnutí, které se věnují problematice postihu. Tyto aspekty bude, budou řešit moji kolegové. Vzhledem k tomu, že nemám tolik času, tak bych se ráda věnovala klíčovým preventivním opatřením, pokud jde o boj proti eh, napadení ze strany pachatelů, které dítě zná. Je to článek 10. My máme radost, že zde dochází tomu, že tyto činy se dávají do rejstříku trestů, dochází ke sdílení informací, ale ta směrnice by měla zajít ještě dále, aby docházelo k, k zabránění kontaktu s dětmi, aby zaměstnavatele opravdu kontrolovali rejstřík trestů. Proč je to důležité? My se domníváme, že osoby, které napadnou děti, si opravdu mohou různým způsobem najít cesty k dětem, třeba prostřednictvím pracovního zařazení. Studie OSN z roku 2006 říká, že násilí na dětech se častěji dět děje ze strany někoho, jako je rodinný příslušník nebo dospělý, který je poblíž dítěte, třeba někdo ze školy, ze sportovního klubu, z kostela a podobně. Otázka známých eh, pachatelů násilí se řeší pouze minimálně v rámcovém rozhodnutí roku, z roku 2003. Nejsou tam žádné závazky, povinnosti kontrolovat rejstřík trestů ze strany zaměstnavatele, není tam žádné ustanovení týkající se výměny údajů mezi členskými státy na téma rejstříku trestů. Tyto kontroly před nabídnutím pracovní smlouvy jsou naprosto zásadní pro to, aby se děti chránily proti zneužívání. Zaměstnavatelé musí kontrolovat, zda uchazeč o práci byl někdy odsouzen za podobný trestný čin, protože potom je taková osoba nespůsobila vykonávat takovou práci. Je potřeba zjistit, jestli tam byl eh, dán zákaz činnosti a je potřeba, aby tyto kontroly probíhaly u všech uchazečů o podobnou práci. A mělo by se to kontrolovat u všech osob v Evropské unii, protože je v současné době náročné pro zaměstnavatele kontrolovat i zda příslušná osoba uchazeč má záznam v rejstříku trestů třeba v jiné členské zemi Evropské unie, kdy někdy žila. To je zvláště znepokojící, protože řada osob využívá možnosti svobodu, svobody pohybu a práce v jiných členských zemích Například Spojené království z květnu 2004 máme čísla, že 17 tisíc lidí přišlo pracovat do Spojeného království z deseti nových členských zemí a bylo potřeba provádět tyto, tyto kontroly. Často tyto osoby pracovaly třeba v pečovatelských domech a podobně. Možná znáte případ Michael Confrey, zde došlo k tomuto. Byl to francouzský občan, který byl odsouzen za násilí na dětech a vraždy, pak se přestěhoval do Belgie a belgické úřady nevěděly, že tam došlo k tomuto odsouzení předchozímu, takže ten člověk mohl začít pracovat ve škole a mohl dále se dopouštět násilí na dětech. V roce 2007 NSPCC vypracovalo zprávu, co se týče ochrany dětí a věnovali jsme se tam právě lepšímu eh, najímání pracovníků do prostředí, kde se pracuje s dětmi, protože tyto osoby často velmi často cestují a ukazuje to, že osoby, které někdy byly odsouzené, někdy dokonce i využívají různosti systémů, že se vyhýbají těch postihům. Někde je to jednodušší dostat se k práci, kde se pracuje s dětmi je to někde jednodušší než jinde a spolupráce mezi členskými státy musí být na odpovídající úrovni, tak aby tyto osoby neměly možnost získat práci, kde se pracuje s dětmi. Členské státy a organizace Evropské unie musí konat teď na základě toho, co už je o pachatelích známo, tak aby se minimalizovalo riziko újmy. Řešila se řada iniciativ, proti vykořišťování a zneužívání dětí a je to velmi dobrý podklad pro další spolupráce, ale samo o sobě to nezaručí, že nespůsobilé osoby se nedostanou k práci s dětmi v tom přeshraničním kontextu. Vytvářejí se systémy, aby si státy mohly vyměňovat údaje z rejstříku trestů a provádět ty prověrky jednodušeji. Zaměstnavatelé by měli řešit, jakým způsobem dohledat záznamy v rejstříku trestů z jiných zemí. Někdy je to obtížné, v některých zemích je dokonce eh, určitá zdráhavost tyto informace zveřejnit. Jakmile ty informace jsou k dispozici, tak je těžké se v nich vyznat. Někdy je to v jiném jazyce, někdy jsou tam právní pojmy, které se velmi těžko vykládají a zaměstnavatel možná nepochopí, o co jde. Je to pro ně složité, také jsou tam různé ehm, formy aplikovatelnosti, doby zpracování a uchvávání údajů a tak dále. V rámci Evropské unie jsou také různě nadefinované skutkové podstaty trestných činů. V těch 27 státech je to různé pokud jde o definice eh, o násilí na dětech. Takže zaměstnavatel možná nemá dostatečné informace k tomu, aby mohl vyhodnotit riziko újmy pro děti a nemá možnost vyhodnotit eh, situaci vzhledem k těmto složitostem. A na základě této mezinárodní spolupráce je potřeba, aby členské státy sdílely rejstříky trestů, aby se zabránilo tomu, že se tyto osoby dostanou k práci s dětmi. Prosto zásadní. My zkrátka vítáme článek 10, kde je závazek členských států sdílet na žádost rejstřík trestu, ale není tam zakotvena přímo povinnost prověřit rejstřík trestů, než se uzavře pracovní smlouva. My si jsme vědomi stávající debat. Víme, že Některé aspekty jsou podrobeny velké kritice, já bych se tomu v krátkosti ráda věnovala. Vím, že ostatní členové panelu o tom budou hovořit podrobněji. V prvé řadě definice dítěte. To je naprosto zásadní, je to v několika právních nástrojích už upraveno, například v článku 2 Evropské umluvy o právech dítěte, tam je ta definice uvedena. Potom je zde úmluva Rady Evropy proti zneužívání dětí, tam je také definice. Je potřeba, abychom si nepletli definici dítěte a definici limitního věku pro souhlas s pohlavním stykem. Pak je zde článek 21, ten je podle nás velmi důležitý, abychom zabránili šíření těchto snímků. Jsou to vizuální snímky, které se dále zneužívají a ten devastující dopad sexuálního zneužívání se potom jenom násobí a trauma a stres se násobí, protože snímky se dostávají na internet mnohokrát, mohou se kopírovat, mohou se stahovat a tak dále. My tedy máme za to, že webové stránky by měly být mazány, a rychlost, jakým způsobem jsou tyto stránky odstraňovány, se musí pouze zlepšit, tak aby inter, poskytovatelé internetových služeb měli možnost toto učinit jako dočasné opatření, aby se narušil ten celý proces hned v počátku. Potom je zde článek 6, kriminalizace grooming. My máme legislativu od roku 2003 na toto téma a platí a je účinná i proto, aby se zlepšovala osvěta, informovanost veřejnosti mladých lidí. Zároveň se také snažíme, aby naše trestní právo odpovídalo technologickým vývojům. Doufáme, že Evropský parlament jako spoluzákonodárce se ujme přední linie v této věci a bude se snažit prosazovat eh, tato opatření. Grazie, eh, la... Děkujeme. Jako dalšího řečníka si vyslechneme pana Robinse. Zastupuje Internet Watch Foundation, prosím. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dnes mě požádali, aby hovořil o Spojeném království a o tom, jak se snažíme ve Spojeném království bránit přístupu k dětem pachatelům trestné činnosti. My jsme eh, také, co se internetu týče, vytvořili seznam, který umožňuje bránit přístupu k takovýmto stránkám. Tato taktika má bránit distribuci dětského pornografického materiálu a kromě toho má doplnit činnost soudních a jiných orgánů, které se snaží bránit sexuálnímu zneužívání dětí a pochopitelně dochází k určitému um, časovému posunu mezi rozhodnutím a samotným fyzickým krokem. Fungují tyto taktiky? Před dvěma lety, když jsme vytvářeli seznam, tak jsme na tom seznamu měli 1500 URL za den a už o jeden rok později na základě práce našich partnerů se podařilo snížit počet internetových stránek na 800. Dnes tam máme zhruba 400 internetových stránek s dětským pornografickým obsahem. A na tom seznamu máme pouze pár stránek, které tam figurují déle než měsíc. Zjevně tedy systém kontroly a znepřístupňování stránek má svůj dopad v Evropské unii. Nadace Internet Watch je organizace, která je samoregulující Účastní se v naší činnosti řada poskytovatelů internetového připojení i internetového obsahu. Naše činnost je mezinárodní. Spolupracujeme s InHope a s dalšími organizacemi a snažíme se globálně reagovat na tuto problematiku. Od roku 1996 jsme měli zhruba 300 tisíc zpráv. Máme 13-leté zkušenosti se sledováním technologických trendů, a které stojí za internetovými stránkami, o kterých zde hovoříme. Musím říci, že se zatím hodně spekuluje o povaze a počtu takovýchto stránek. My se domníváme, že představují poměrně malou součást internetového obsahu, byť představují stále velký problém. Je to prostředí, které se stále mění Eh, pachatele trestné činnosti, kteří prodávají, nakupují anebo sbírají takovéto materiály, používají velmi sofistikované techniky. Zdá se, že, jsou, že stále více využívají nových příležitostí a zjevně legitimních internetových služeb, které umožňují třeba vyměňovat si obrázky od eh, stránek, které umožňují výměnu obrázku přes sociální sítě a někdy se také přímo nabourají do systému. My si uvědomujeme, že existují sítě takovýchto stránek, které se pohybují po celém světě od jedné služby k druhé. Často používají automatizované systémy, které jim umožní zrychlit a komplikovat systém vyhledávání serveru, kde se nacházejí takovéto stránky. Tyto techniky se dále rozvíjejí a proto velmi rychle zastarávají metody vyšetřování. Národní policejní služby mají navíc pouze omezené zdroje, aby mohly dlouhodobě vyšetřovat takovéto globální aktivity, které probíhají v různých zemích, dokonce na různých světadílech. Proto je důležité, aby všichni, kteří mohou navýšit bezpečnost internetu, eh, aby spolupracovali. Existuje řada strategií a taktik, které snižují dostupnost takovéhoto obsahu. Bohužel však neexistují žádné národní, mezinárodní zhody na taktikách, které bychom měli používat. Pokud víme, některé země zatím nemají systém, který by umožnil rychle stahovat z internetu, tak, eh, bránit takovému to obsahu na internetu. Navíc eh, neexistuje zhoda o tom, co by se mělo vymazávat, kdo má právo na to nařídit firmě, aby určitý obsah stáhla a ve které fázi vyšetřování by daný obsah měl být stažen z internetu. V ideálním případě bychom měli jednu globální jednotku orgánů činných v trestním řízení, kteří by se zabývali tímto problémem, protože tady probíhají velmi rychlé změny a následně tedy eh, místní struktury na to nejsou schopny dostatečně rychle reagovat. Všichni se shodneme na tom, že je potřeba děti chránit a že je potřeba vyšetřovat a stíhat pachatele této trestné činnosti. Existují na v různých zemích různé přístupy, což nám dělá problémy. A jedním z problémů je, že během vyšetřování tento obsah často zůstává na internetu. My jsme během posledních let eh, se zabývali možnostmi zablokovat internetové stránky a už od roku 2004 publikujeme seznam internetových stránek. Zhruba 60 firm ve Spojeném království a řada firm jinde ve světě používají tady tento seznam, ať už jsou to firmy, které se zabývají filtrovacími službami nebo jinými službami. 98% širokopásmového internetu ve Spojeném království poskytují firmy, které používají náš seznam. Ve Spojeném království se snažíme o to, abychom okamžitě a odstranili z internetu tyto materiály, pakliže se objevují na britských serverech, pakliže se objevují na serverech v zahraničí, tak okamžitě předáváme informace kolegům v těchto zemích, aby mohli jednat a tak, jak jim umožňuje jejich právo. Obsah hodnotíme a kategorizujeme podle britského práva a podle kritérií, která stanovila Eh, která stanovila Rada pro eh, vyměřování výše trestů ve Spojeném království. V naší práci nad námi dohlíží nezávislá rada, která se řídí opět eh, stanovenými postupy Máme specializované policisty, kteří školí naše zaměstnance, máme pevně stanovený právní rámec. Systémy a procesy při hodnocení obsahu jsou také dohlíženy řadou mezinárodních odborníků. Chtěl bych jasně říci, že hodnotíme pouze obsah. Nemáme možnost vyšetřovat samotné pachatele, ale to, že naše organizace existuje, pomáhá britské policii. Protože většina zpráv, na kterých pracujeme, se týká obsahu, který je na serverech mimo Británii, takže na něj nedosáhne britská policie. Vláda Spojeného království nás nefinancuje a následně tedy nevyužíváme prostředků, které by jinak šly do policie. Většinou žádáme veřejnost, aby nám nahlásili že najdou na internetu nějaký takový obsah. My se domníváme, že každý seznam by měl obsahovat přímo konkrétní internetové stránky a jejich adresy, tedy URL. Velmi často se, jsou na uh, běžných serverech a následně, pokud, pokud bychom zablokovali celé DNS, tak by to vedlo k tomu, že se bude blokovat běžný legitimní obsah. My, zjistí, my zjišťujeme, že oni přesouvají tyto stránky z jednoho serveru na druhý každý den, čili abychom to pokryli všechno a abychom neblokovali jenom zastaralé URL, na kterých už dnes může být normálně legální obsah, tak každý tento seznam by měl být aktualizován denně. Blokování podle našeho návrhu názoru by mělo probíhat transparentně a to tak, aby došlo k širší ochraně společnosti. Musí poskytnout jednoduchý přístup k informacím, jestli dochází k blokování a spotřebitel navíc, který se snaží dostat na tyto stránky, by měl dostat informace, proč tam přístup nedostal. Domníváme, že, domníváme se, že musí existovat eh, proces, který by umožnil osobě a protestovat proti tomu, že byla zahrnuta nebo že jejich obsah byl zahrnut ta, na takovýto seznam. Infrastruktura vytvořená pro blokování může být zneužívána k tomu, aby se blokoval jiný trestný obsah anebo dokonce legitimní obsah. A proto je potřeba vytvořit opatření, která by blokovala pouze tento konkrétní obsah. My na tom pracujeme ve Spojeném království už 6 let a zatím jsme nezaznamenali žádný zásadní problém. Dětskou pornografii Dětská pornografie představuje minimální procento obsahu na internetu a proto je potřeba, abychom to zabudovali do širšího systému ochrany svobody projevu. Nikdo by neměl mít právo na to dostat se k takovému materiálu. Pokud blokování je inteligentní, tak to může rozšířit další taktiky, které by se měly snažit bránit k takovémuto přístupu. A v neposlední řadě to, že seznam existuje, ještě neznamená, že se používá, aktualizuje a brání v přístupu k dětské pornografii. Certifikace a hodnocení účinnosti takovýchto dopadů je proto nezbytná a my se na tom snažíme ve Spojeném království pracovat. Děkuji. Jejcov. Grazie. Adesso la parola a Joe eh, McNamee. Děkujeme. A nyní si vyslechneme pana Joea McNamieho. Prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji také, že mohu hovořit před tímto výborem k takto důležité otázce. Krátce k mé organizaci. European Digital Rights je asociace 27 asociací ze sedmi evropských států. Pracuji v této organizaci rok. Dříve jsem pracoval v internetovém sektoru od roku 1995. Pokud dovolíte, tak bych se věnoval pouze jedné části této širokosáhlé směrnice a to blokování přístupu, protože to je důležitou součástí naší práce. Chci jenom upozornit na to, že se jedná o malou část velmi širokosáhlé směrnice, takže když kritizuju jeden konkrétní článek, tak to neznamená, že kritizuji celou směrnici. protože kolegové a kolegyně říkali, že tato směrnice je důležitá. A mám jenom 10 minut, takže z 15 věcí, které jsem chtěl zmínit, zmíním pouze 4. Pokud se přístup zablokuje, tak daný obsah tam stále existuje. Ohrožuje to ochranu dětí. Komise předložila tento návrh bez plné analýzy a nakonec Komise slibuje, že blokování se, zamez, se omezí na stránky s dětskou pornografií, ale tento slib už byl porušen. Za prvé k bodu, že tento obsah stále zůstane na internetu. Blokování je obecný termín, probíhá různými způsoby. Blokování, které podporuje Internet Watch Foundation, se liší od blokování, které provádějí švédské orgány podstatě existují dva způsoby, jak tento obsah blokovat. První se týká k tomu, že se převede a, přístup na jiné stránky. Tento přístup je technicky nedokonalý a proto se dá velmi jednoduše a, tento systém obejít, aniž by vůbec o tom věděli spotřebitelé. Existují další způsoby, jako třeba Deep Packet Inspection. To znamená, že by se ale museli sledovat veškeré soukromé konverzace evropských občanů a hledat tam nějaký závadný obsah. Ale i k tomuto se dá přejít třeba šifrováním. Hovořilo se o tom měsíce a stále ještě neexistuje důkaz, který by jasně řekl, jak chce komise blokovat obsah. A pokud by došlo k zavedení této směrnice, tak komise nemá žádnou kontrolu nad tím, jaké technologie k tomu budou používat členské státy. Blokování tedy nefunguje, protože daná stránka pořád zůstane na internetu. Evropská komise podporuje technologie pro zachování a soukromí na internetu a řada z těchto technologií vlastně znemožní takovéto blokování. Kromě toho, velká část tohoto materiálu se přesouvá v rámci sítí peer-to-peer, -peer, PTP. Navíc, jak bylo řečeno, pakliže ten server bude mimo vaší zemi, tak vaše orgány činné v trestním řízení k ním nemají přístup. Takže blokování bude fungovat pouze omezeně a nezabrání úmyslnému přístupu, nezabrání ani neumyslnému přístupu, protože tato problematika je jaksi velmi malá. Pouze velmi málo lidí hlásí, že na internetu narazili na něco nelegitimního. Kromě toho, takovéto blokování by mohlo bránit ve fungování komerčních stránek, ale zároveň jim pomoci. Protože pomoci tedy pachatelům, protože jakmile nahlásíme, že ta stránka byla nalezena někde, tak ji přesunou jinam. Tedy žádné jasné přínosy z toho neplynou. Má to svá rizika i pro širší společnost. Existují zde rizika pro společnost, pro ochranu dětí a pro důvěryhodnost Evropské unie eh, na globální úrovni. Velmi se zde plítvá, jsou tady lidé, kteří připravují ty nejhorší seznamy, eh, kteří připravují seznamy těch nejhorších stránek, namísto toho, aby se snažili bojovat proti této trestné činnosti. Eh, většina těchto serverů se nachází na území našich velkých obchodních partnerů. Srovnejme to úsilí, které věnujeme eh, vyjednání dobrých obchodních smluv s těmito partnery s úsilím na boj proti dětské pornografii. Domníváme se, že pak, když se bude blokovat přístup, tak to jenom povede k dalšímu prodlužování nečinnosti. Evropská komise říká, že nemůžeme věřit tomu, že členské státy provedou dostatečně úmluvu Rady Evropy. V této okolnosti by bylo nejhorší podporovat opatření, které by umožnili členským státům zakrýt to, že nic nedělají. Ale přesně to by se tady stalo. Pokud blokování bude využíváme moci říci, že něco děláme proti dětské pornografii, tak eh, potom nebudeme činit ta skutečná opatření. Blokování navíc postihne i další oblasti, což už jsme viděli v některých členských státech. Například se tímto způsobem snaží chránit eh, eh, společnosti typu Saska v jednotlivých členských státech a jednotlivá média, která mají monopol. Blokování navíc poškodí důvěryhodnost Evropské unie, která se snaží mezinárodně provádět kampaně za svobodu slova. Jak to budeme schopni za pár let dělat, pakliže budeme mít blokovací infrastrukturu, která se bude používat k tomu, aby se chránily monopoly v oblasti hudebního průmyslu či jinde, či hazardu na internetu. neexistuje velký dopad těchto opatření, následně to komise ani nepokryla eh, v, tom, v tomto dokumentu. Neměli bychom používat technologii, která povede jenom k tomu, že dále roky se nebude nic dělat. Je potřeba eh, najít eh, široká opatření pro boj proti dětské pornografii na internetu toto opatření konkrétně bude mít negativní dopady obecně na veřejnost a na boj proti dětské pornografii. Za třetí, Evropská komise zavedla hodnocení dopadu tak, aby se zlepšila koherentnost politických procesů a aby se vytvořilo lepší regulační prostředí. V této oblasti potřebujeme kvalitu, koherentnost a účinnost. Otázka ale je, jak efektivně chce Evropská komise pracovat v této oblasti, když navrhuje blokování, aniž by hodnotila dopad tohoto opatření v zemi, kde už to funguje, a hodnotila dopad na další oblasti, třeba dialog se Spojenými státy a jaký to bude mít dopad na proporcionalitu tohoto opatření. Nezabývá se tím, proč tyto stránky zůstávají na internetu. Rád bych odkázal k tiskové zprávě, kterou jsme dostali z Německa a která hovořila o analýze těchto opatření. Komise navíc neřeší, že blokování je stále méně aktuální, protože, jak bylo řečeno, stále více dětského pornografického materiálu se ukládá na servery na které se někdo naboural. Velmi často to jsou servery eh, zcela nezávadných internetových stránek, kde se eh, vyměňují fotografie. Čili v podstatě my se snažíme trefit do stále menšího terče a těžko tedy říci, která opatření jsou proporční a která ne. Komise ani neřekla, jestli chce blokovat pouze úmyslný přístup nebo neumyslný nebo jiný přístup nevyhodnotila také technická omezení tohoto opatření. Zpráva OBS říká, že ta technická omezení jsou tak zásadní, že, to, že dokonce může dojít k porušení Evropské umluvy o lidských právech. Komise nevyhodnotila to, že na místo vyšetřování dojde pouze k zablokování, což opět vyplynulo z hodnocení případů několika osob, které nic neudělaly, přesto jejich stránky byly zablokovány. Máme pocit tedy, že komise přehlédla řada věcí a že to má velké dopady. A ty dopady jsou opravdu reálné a zásadní. Lobby v Dánsku pro ochranu uh, duševního vlastnictví řekli, že je potřeba zablokovat určitou stránku, protože chtěli ukázat, že se děje alespoň něco. Tady se vůbec neřeší, zdali se jednalo o něco proporcionálního. Prostě snažili se zablokovat tuto stránku a následně se a, přístup na ní ještě zvětšil. Ve světě obchodu se nedá a provádět experimenty, které by takovýmto způsobem se zahrávaly s lidskými právy. Jakmile zavedeme tato opatření, bude ale velice těžké je stáhnout členské státy nečiní nic a následně komise navrhuje toto směrnici. Neřeší ale, zdali následně členské státy něco dělat budou. Komise ví, že blokování existuje v několika členských státech, ale nevyhodnocuje jeho dopad. Blokování se bude týkat, nebo bude ho, zne, bude ho zneužívat um, mediální průmysl a průmysl online hazardu. Komise slíbila, že blokování se bude omezovat na dětské pornografické stránky, ale tento slib už byl porušen. Rádi bychom komisi věřili, že se tímto snaží bojovat pouze proti dětské pornografii, ale komise sama už financuje dva projekty, které chtějí blokovat něco jiného. Rada během minulého předsednictví přijala dokument, který podporoval blokování které umožní chránit sáskové monopoly. Dánsko, Francie a Litva a další členské státy už používají anebo chtějí používat blokování přístupu pro ochranu velkých obchodních zájmů. Je tedy jasné, že komise nedrží svůj slib, nedrží jej rada ani členské státy. Žádám výbor, aby se zamyslel nad těmito body a představil bod, představil text, který by dodržoval subsidiaritu, právní stát a znemožnil členským státům, aby přesunuli tuto svou odpovědnost na soukromé firmy. Je potřeba, aby tato směrnice se zabývala skutečnými trestními činy a aby se státy nemohly pouze dále zakrývat ve své nečinnosti. Je potřeba připravit text, který by umožnil, aby členské státy udělali to, k čemu už se zavázali v úmluvě o ochraně dítěte ve Stokholmské deklaraci a, a aby už nadále nemohli pouze předkládat prázdné sliby. Děkuji. Děkujeme. Slovo nyní dostává paní Kristiana de Pauli. sorry. Okay, sorry. Vorrei ringraziare a nome del gruppo europeo di Save the Children che oggi qui rappresento l'onorevole Angelina. Dobrý den, já zastupuji Save the Children. Save the Children a ráda bych poděkovala za příležitost promluvit zde před vámi k návrhu směrni- o návrhu směrnice. Save the Children je největší mezinárodní organizace. Byla založena už v roce 1919 a zahrnuje řadu členských organizací. Máme centrální koordinační orgán v Itálii. Cílem je přizpůsobit evropský legislativní rámec tak, aby lépe chránil nezletilé. Evropská unie ale při těchto snahách musí dbát na to, aby opatření, která přijímá, byla efektivnější a aby bylo možné v mnoha členských státech Evropské unie eh, zajistit co nejvyšší míru ochrany dětí. Právo na ochranu dětí musí být tomto legislativním rámci odpovídajícím způsobem zohledněno. A musí také odpovídat úmluvě OSN o právech dítěte. Jde nám především o nejlepší zájmy dítěte. ve spolupráci s jinými nevládními organizacemi, které jsou zde dnes také zastoupeny, jsme v uplynulých měsících pracovali na vypracování konkrétního detailního návrhu, který by měl vést ke zlepšení stávajících textů. Jde o především texty stávající směrnice a to v některých konkrétních článcích. Ráda bych se věnovala především těm článkům, které eh, hovoří obzvláště o podpoře a o ochraně nezletilých obětí. Zkušenosti obětí nám ukazují, že valná většina dětí, které byly vyzným činům, mlčí ještě jako dospělí mlčí o tom, co se jim přihodilo. O důvodech se tu příliš bavit nemusíme. Často ale dochází k tomu, že jsou k tomu děti prakticky nuceny. Násilí totiž vychází od osob, ke kterým mají důvěru. A k tomu se přidává pocit studu. Děti se zkrátka stydí o tom hovořit. Z toho důvodu je nezbytně nutné, aby členské státy přijaly opatření, které pomohou tyto děti ochránit. Směrnice musí proto obsahovat určitá opatření. Tato opatření se musí ubírat tímto směrem. Hovořím zde především o článku 15. vítáme zavedení opatření, která by měla vést k tomu, aby byly děti přiměny k tomu nahlašovat tyto situace, hovořit o nich s ostatními. Jde také o to, abychom měli k dispozici vzdělaný odborný personál, který se bude pohybovat v okolí dítěte a aby bylo možné odečíst určitá znamení, která děti vysílají. Vyšetřování takových případů často probíhá pomocí policie. A samozřejmě všichni pracujeme v nejlepším zájmu dítěte, ale i zde máme mnohé eh, rezervy. Sexuální zneužívání dětí je často používáno k výrobě pornografického materiálu a dále k rozšiřování tohoto materiálu. Z toho důvodu je nezbytně nutné, abychom spolupracovali na mezinárodní úrovni. Je také nutné, abychom hovořili o tajných akcích a abychom hovořili o vzájemném vyšetřování, a to přeshraničně. Bylo zde již řečeno, že pachatelé často nemohou být dopátráni, i když máme k dispozici eh, fotografie, obrázky dětí. Z toho důvodu je potřeba zohlednit, zohlednit článek 14 odstavec 4. V něm jsou členské státy vyzývány k tomu, aby sdíleli vyšetřovací techniky a zapojili vyšetřovací techniky takové, které umožní zjistit identitu pachatelů a to díky vyhodnocování materiálu, který je k dispozici. Je to extrémně obtížná práce. Článek 14 odstavec 4 a článek 6 hovoří dále o trestném činu groomingu. Samozřejmě i grooming má různé formy a různé techniky, které jsou používány. Článek 6 přitom hovoří o nezletilých, kteří nejsou schopni eh, vyjádřit svou vůli, protože jim ještě není 18 let. Takže bychom měli hovořit o tomto věku, kdy tedy dítě ještě není své právné. Dále hovoříme o podpoře a pomoci obětem. Dětské oběti potřebují zcela zvláštní způsob péče. Z toho důvodu vítáme, že zde v tomto článku se objevují odpovídající opatření pro tuto podporu. A to sice konkrétně v článcích 18 a 19. Tato opatření musí být ale ještě posílená a musíme přijmout konkrétní opatření, která povedou k tomu, že členské státy přijmou systémová národní opatření pro podporu a pomoc obětem. Přitom Musíme i nadále postupovat metodou lepší spolupráce a koordinace mezi příslušnými orgány. Tím myslím sociální úřady, policii a justici. Kromě toho musí být přijata rovněž opatření pro fázi vyšetřování a tato opatření musí být dále posílena. Musíme dbát na to, aby vyšetřování nevedla k tomu, že bude prohlubováno trauma obětí. To je zcela zásadní otázka. Myslím tím, že vyšetřovatelé musí být dostatečným způsobem vzdělání, musí vědět, jak zachází s oběťmi sexuálního násilí. A dále je zde řeč o Evropské úmluvě proti zneužívání dětí. Jsem toho názoru, že je důležitá ohledně definicí, které jsou v ní obsaženy. Měly by být v souladu se směrnicí a vzájemně být v souladu. Děkuji. Děkujeme. Slovo nyní dostává pan Francis Jacobs a potom Theo Noughton a John Carr. Poprosím tyto řečníky, aby se dostavili dopředu. Allora, Slovo nyní udělím panu Francisi Jacobsovi, předsedu organizace Missing Children Europe. Opět se ale nyní musím omluvit, a, protože musím být přítomna hlasování. Prosím, máte slovo. Madam Chairman. Paní předsedkyně, je mi velkým potěšením, že mohu vystoupit před tímto výborem. Roky jsem pracoval jako generální advokát u Evropského soudního soudu a zabýval jsem se evropským právem z řady různých stran. Nyní pracuji pro Evropskou federaci, která se zabývá vyhledáváním nezvěstných dětí a dětí, které byly sexuálně zneužívány. Máme řadu organizací v jednotlivých členských státech, jejich konkrétně 24 a procházejí ze 16 členských států a ze Švýcarska. Musím říci, že máme zásadní zkušenosti z boje proti pohlavnímu zneužívání. Aktivně se účastníme také práce Evropské finanční koalice, ke které odkázala řada řečníků na tomto slyšení. Jednotlivé národní organizace působí opravdu v první linii. My si jim snažíme z Evropské unie pomoci. Snažíme se působit v přeshraničních problémech, které vznikají stále více, zatímco v Evropě a hranice mizí a snažíme se také v, Evropském komisi, v Evropské komise a v Evropském parlamentu reprezentovat naše společné zájmy. Pochopitelně, že jsme konzultovali tuto problematiku i s našimi národními orgány. A přestože nemají všechny stejný názor, myslím si, že přesto můžeme hovořit evropským hlasem. Velmi vítáme návrh této směrnice, která má nahrazovat eh, rámcové rozhodnutí, o kterém jsme měli konzultace s Evropskou komisí. Vítáme důležitou novou roli Evropského parlamentu v legislativním procesu, eh, která vzniká Lisabonskou smlouvu a vítáme velmi tuto příležitost účastnit se připomínkového řízení. Pokud dovolíte, mám jenom málo času, soustředím se tady na pár bodů. Vždy nám z právnických problémů vznikají problémy principu. Nebudu hovořit o těch bodech, kde souhlasíme s ostatními nevládními organizacemi, protože na to nemám čas, soustředím se na oblasti, které ostatní nezdůrazňovaly anebo na ty, kde se náš názor liší od názoru ostatních nevládních organizací. Rád bych na samý začátek zdůraznil, což už konec konců komise řekla ve vysvětlujícím prohlášení, že je velice důležité, že Rada a Evropský parlament jsou společně zákonodárci v této oblasti a že musí mít neustále na mysli, že hlavním cílem je ten nejlepší zájem dítěte. Toto je princip, který vyplývá z odstavce 2 článku 24 Charty základních práv Evropské unie, kde se mimo jiné píše, že děti budou mít právo na ochranu a péči, kterou potřebují pro svůj blahobyt a že ve všech opatřeních veřejných anebo orgánů nebo soukromých institucí, které se týkají dětí, se musí hlavně brát zřetel na dobro dětí. Evropský soud pro lidská práva zcela jasně formuloval pravidlo, že ochrana práv se neomezuje pouze na negativní zásadu nevstupování do věci. Hovoří také o pozitivní povinnosti kriminalizovat trestné činy proti osobám, včetně jejich pokusy. Soud navíc dodává, že Sexuální zneužívání je otřesným trestním činem, který má hrozné dopady na oběti a že děti mají právo na státní ochranu, která má vést proti takovýmto trestným činům. Vyplývá to ze kauzy KU versus Finsko z roku 2008. Přeštěte si prosím tento rozsudek Evropského soudního dvoru, protože tam uvidíte, jak se soud snaží na jednu stranu chránit práva dítěte a na druhou stranu svobodu projevu. A jak říká, že práva dítěte v této oblasti musí být primární. Podívejme se ale na návrh směrnice. Chtěl bych zdůraznit, že plně podporujeme pohled komise na to, že tato směrnice je v souladu s principy subsidiarity a proporcionality. Pokud jde o subsidiaritu, tak argumenty komise jsou ve vysvětlujícím prohlášení a jsou celkově přesvědčivé. Pokud jde o internet, tak oblast, kde se namítá subsidiarita, je podle našeho názoru oblastí, která je vhodnější pro konání na úrovni Evropské unie, protože internet je svojí povahou přeshraničním jevem. Pokud jde o proporcionalitu, myslíme si, že je celá zřejmé, že opatření směrnice jsou opatření naléhavá a nutná k tomu, aby bylo dosaženo kýžených cílů. A zdá se, že argumenty proti jsou pouze drobné. Rádi bychom poukázali na nutnost eh, souladu s úmluvou Lanzarote Rady Evropy, což je nejpokročilejší mezinárodní text na toto téma. V některých členských státech Evropské unie už je tento text závazný. A je potřeba, aby národní právní úprava jemu odpovídala. Podle našeho názoru by bylo vhodné, aby směrnice odpovídala úmluvě kromě případů, kde existují silné argumenty k tomu, aby se uplatnilo v konkrétním případě jiné řešení. Existují různé výhody takovéhoto souladu. Vyhneme se riziku, že státy budou eh, vedeny různými nesouladnými eh, povinnostmi. Snižuje to také nejistotu a složitost dané oblasti trestního práva, kde jasnost, zřejmost a jistota jsou naprosto zásadní záležitosti. Je potřeba zabránit tomu, aby existovaly dva standardy v Evropě. Jeden pro 27 členů Evropské unie a zbytek pro 20 členů Rady Evropy. Také by mělo být jednodušší tímto způsobem směrnici přijmout a naplnit. A v především existují oblasti, kde úmluva může být vhodnějším textem, než je stávající text směrnice a příslušné pozměňovací návrhy. Existují různé otázky týkající se směrnice, kdy my a i další máme za to, že lepší by bylo řešení Lanzarote, než je směrnice samotná a návrhy stínových zpravodajů. Nemáme čas eh, projít všechny tyto otázky, ale chtěl bych upozornit na to, že princip konzistentnosti s úmluvou je naprosto zásadní. To nijak nepodkopává hodnotu směrnice. A vůbec ne, protože směrnice má tu výhodu, že bude právně závazná pro všechny členské státy, jakmile bude přijata Radou a Evropským parlamentem. Komise bude provádět eh, kroky pro prosazení a zajištění dodržování těchto předpisů, bude provádět výklad Evropský, soud, eh, Evropský soudní dvůr a budeme se snažit o jednotný výklad v rámci celé Evropské unie. Dále, jak už zaznělo včera z úst zástupkyně Rady Evropy, směrnice by neměla být mírnější než principy umluvy Rady Evropy. Ty by měly být naprostým minimem. Neměla by existovat možnost vystoupit z této dohody. Optal by měl být zakázán. Pak bych se chtěl vyjádřit k několika konkrétním věcným záležitostem. Jednak je zde otázka minimální trestní sazeb. Směrnice upravuje minimální maximální trestní sazby, jako například maximální trestní sazba by neměla být víc než 10 let, by neměla být kratší než 10 let. A to je signál o závažnosti trestného činu. Pokud by tam měla být uvedena i spodní hranice trestní sazby, což je úplně jiný pojem, například by trestní sazby neměly být kratší než dva roky odnětí svobody. My si myslíme, že tohle není na místě. Spodní hranice je v trestním právu řady členských států neznámým pojmem. Státy by měly mít možnost se to upravit podle vlastního uvážení. A navíc je to na uvážení soudu o tomto rozhodovat. Maximální trestní sazby samozřejmě toto neovlivňují. Ale i u sexuálně motivovaných trestných činů, které jsou velmi vážné, minimální trestní sazba daná zákona by mohla být eh, špatným věvem. Někdy se to může uplatnit, ale myslíme si, že někdy je lepší i jiné opatření než odnětí svobody. To se nám eh, už podařilo identifikovat v našem systému. A pak jsou tam zásadní námetky týkající se principů a ty se vztahují právě na stanovení spodní hranice. Také si myslíme, že by bylo dobré do směrnice zapracovat ustanovení pro prodloužení promlčecí lhuty. Takové prodloužení promlčecí lhuty odpovídá i umluvě Lanzarote, kde je promlčecí lhuta stanovena tak, že má běžet tak dlouho, aby mohlo být zahájeno trestní stíhání poté, i poté, co dítě dosáhlo věku zlatilosti Je známo, že řada dětských obětí nemůže z mnoha důvodů hlásit trestný čin, než dospěje k věku zlatilosti, a proto je naprosto zásadní, aby v případě těchto vážných trestných činů mělo dítě čas i poté, co eh, dospěje do věku dospělosti podat trestní oznámení a podniknout kroky k tomu, aby bylo zahájeno trestní stíhání. A ještě chci upozornit na jednu věc, která se hodně diskutovala, a to je otázka blokování snímků a přístupu ke snímkům. My podporujeme požadavek blokování snímku. Je to dočasné opatření, ještě než dojde k odstranění stránek a výmazu stránek. Myslím, že to odpovídá principu subsidiarity. Ale také chci říci, že my máme za to, že blokování stránek je základním opatřením pro ochranu dětí. Zaznamenali jsme určité námitky. Včera se zde hovořilo o ochraně osobních údajů. My si ale myslíme, že existují ve směrnici samotné dostatečné pojistky. V článku 21 odstavec 2 jsou dostatečné pojistky pro to, aby se tyto námetky podařilo rozptýlit. Také jsme zaznamenali námetky týkající se svobody projevu, svobody vyjadřování. Podle našeho názoru je však nemožné argumentovat tímto způsobem a říkat, že blokování stránek se sexuálním obsahem, o němž my zde hovoříme, je nepatřičný zásah do svobody projevu. To je argument, který je naprosto neakceptovatelný a nesmyslný a vůbec neodpovídá tomu, co Evropský soud pro lidská práva ve svých rozhodnutích konstatoval na toto téma v minulosti. Také odmítáme argument, že pokud se umožní blokování stránek, takže se tím ovlivní práva týkající se autorských práv, pokud se, eh, že se tím ovlivní i oblast hazardu na internetu a tak dále. dále. Podle našeho názoru tímto způsobem nelze argumentovat, že blokování stránek se sexuálním obsahem je nemožné právě na základě tohoto argumentu, takže jsme úplně proti. Eh, této námitce. Také jsem hovořil o několika záležitostech principu. Pak jsou ještě další věci. My nemáme bohužel čas je všechny důkladně probrat, ale patří tam záležitosti, jako je limitní věk pro souhlas s pohlavním stykem. To je něco, co bychom rádi upravili ve směrnici podle úmluvy Lanzarote, kde je upraven na správní věková hranice pro eh, sexuální aktivity. Pak kontrola před uzavřením pracovní smlouvy, to je další věc. Je potřeba, aby právní úprava byla tímto způsobem ehm, koncipována na úrovni Evropské unie. Pak bychom rádi postihy pro právnické osoby, možnosti zabrání věci a výnosu stresné činnosti. A také bychom rádi poukázali na nutnost rychlého konání v oblasti vyšetřování. To jsou body, na které bychom výbor rádi upozornili. Doufám, že naše připomínky budou užitečné a doufám, že budou další možnosti podílet se na práci Evropského parlamentu, který bude zpracovávat návrh znění. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Jacobsi. A nyní pan John Carr, Evropská aliance pro bezpečnost dětí na internetu, nezisková organizace. Dobré ráno. V prvé řadě děkuji výboru za pozvání. Je to pro mě velká čest a radost, že mohu vystoupit na téma této velmi důležité směrnice. Jak už jste slyšeli, jsem zde za Evropskou alianci neziskových organizací, které se zabývají bezpečností dětí na internetu. My združujeme asi 20 organizací z 20 zemí v rámci Evropské unie. Patří tam i združení organizací mimo Evropskou unii. I to jsou naše členové. Řada těchto dětských organizací v rámci INEXu a zvláště ty organizace, s kterými já jsem nejblíže pracoval za poslední několik let, úzce spolupracují se stovkami tisíc dětí, které eh, byly podrobeny nějakému typu zneužívání. Jsou to děti, které byly sexuálně zneužívány, děti, které byly eh, viktimizovány, některé děti, které byly zobrazovány na internetu a trpí tím, že tyto snímky se následně objevují znovu a znovu na internetu. Řada těchto organizací, s nimiž spolupracuji a které zde zastupuji, se přímo podílejí na podrobném podrobné pomoci, odborné pomoci ve prospěch obětí trestných činů, o nich zde hovoříme a já doufám, že pochopíte z mých připomínek, že já zde nehovořím jako akademik, není to akademický výňatek důležitých eh, textů a zpracovaných bodů, ale spíše je to vystoupení, které se opírá o praktickou zkušenost eh, z práce s těmito organizacemi, které jsou združeny v naší alianci ENAXO. My se na tuto směrnici a na návrh jejího znění díváme tak, že podle našeho názoru je to politická výzva pro politické institut. Z politického hlediska v podstatě tato směrnice hovoří o tom, kdo bude mluvit za a kdo bude vystupovat za ty slabé a zranitelné, za ty, kteří se stali obětí trestných činů, o kterých se zde hovoříme a které, za děti, které se objevily na snímcích upravených v článku 21. Zde je jasné, že je potřeba si uvědomit, jaké priority bude mít Evropský parlament, pokud jde o upřednostňování zájmu dětí vůči dalším zájmům. A vždycky zde bude určitý střed různých zájmů, nároků, různé organizace, instituce budou nárokovat své zájmy a vždycky je důležité si jasně seřadit a dobře seřadit, která skupina osob dostane tu prioritu všichni v rámci této debaty, všichni, co se budou do toho zapojovat, budou říkat, že se jim nelíbí tyto snímky, ale kroky hovoří silněji než slova. Je snadné říci, jsem proti, nesnáším a tak dále. Jsem naprosto proti snímkům tohoto typu. Na čem ale záleží ve skutečnosti je to, jaké kroky člověk podnikne k tomu, aby eh, kolování těchto snímků po internetu přestalo. Žádné dítě nemůže souhlasit se znásilněním. Žádné dítě nemůže souhlasit s tím, že snímky zobrazující toto znásilnění budou kolovat po světě. Pokud ty snímky nejsou nic víc než toto, tak je to hrubé porušení práva dítěte na soukromí. Kdyby nic jiného, tak aspoň toto. Každé opatření které pomůže zabránit kolování těchto snímků, by mělo být něco, čeho se chytneme vší silou, protože všechno eh, v tomto směru by mělo být chváleno, nikoli kritizováno. Samozřejmě platí, že výjima za odstraní stránek je preferovaným opatřením. Ale říci, že chceme všechno odstranit, všechno vymazat, a chceme stotožnit vše, všechny děti, když se to týká a najít všechny pachatele, tak je to naprostý nesmysl a v podstatě půjde o to, že se nám nepodaří udělat vůbec nic. A mezi tím práva dětí budou nadále ohrožována. Jsou to, je to právo dítěte, aby se tyto snímky odstranily pokud se nepodpoří článek 21, tak to nebude možné. A jak já říkám, my jsme samozřejmě pro odstranění těchto stránek. Otázka zní, co v, udělat v těch situacích, kdy odstranění a výma stránek není možný. A máme za to, že blokování je tam, kde není odstranění e, zatím možné nutným opatřením. Já jsem zaznamenal, že někdo říkal, že blokování je neosvědčená technologie. Dovolte mi říci, že některé společnosti, které tuto technologii používají, jako třeba Deutsche Telekom ve Spojeném království, má T-Mobile, tak ten se vyjádřil, že používá blokování. Potom Orange, France Telecom také používá eh, tuto technologii. Telefonika, Španělsko a další země a další společnosti používají seznam blokovaných stránek Telekom Italia, Google, Microsoft, Telia Sonera skandinávská společnost BT, Vodafone, Virgin. Máme jim říct, ať s tím přestanou, protože to není správně, že to je neosvědčená technologie, máme jim to zakázat? Já myslím, že ne. Blokování je něco, k čemu dochází v, těch, v tuto chvíli i v zemích, které jsou nedemokratické, kde se ne, co Holandsko, Švédsko, Finsko a další země zde se dodržuje svoboda projevu a přesto blokování zde funguje. A Nemůžeme říct, že zde vymírají demokratické principy. Je to omezené opatření, ale směrnice sama o sobě konstatuje, že je to extrémní opatření, omezené opatření, které se nebude používat nikde jinde, pouze v těchto konkrétních případech. To platí. Uh, ale existují ještě způsoby, jak obejít blokování. Stále ještě je možné ty snímky najít někde jinde, i když bude eh, blokování provedeno. Nicméně miliony lidí už nebudou mít tuto znalost, nebudou vidět, kde to najít a nebudou mít třeba ani uh, tu chuť to hledat. Samozřejmě také platí, že existují další části internetu, kde se ty snímky bude možné, kde si ty snímky bude možné dohledat, jako třeba v nějakých skupinách a tak dále, ale eh, tam je potřeba také zvážit, že eh, ty snímky bude možné i šifrovat a bude těžké je vůbec někde najít. So, existují tyto další prostředky, to je pravda, ale to není důvod, proč nekonat v oblastech, kde konat můžeme a kde můžeme uh, dosáhnout výsledku, jako třeba při blokování stránek na internetu. Samozřejmě nikdo neříká, že to vyřeší všechno že tím vyřešíme newsgroups a šifrování a peer-to-peer. To nevyřešíme. Ale blokování je jedním z opatření které můžeme podniknout na internetu. Také jsme zaznamenali, že někdo říká, že je proti blokování, protože nevíme, jak se to bude používat a co tam, kde eh, se to bude zneužívat, kde se budou, co v zemí, kde se porušují práva duševního vlastnictví, kde se hrají hazardní hry, co prodej léku přes internetu a tak dále, jaká je zde návaznost. Já bych chtěl jenom říci, že by mě zajímalo, jestli pokud, jestli to myslíme tak, že nebudeme chránit práva dítěte, proto abychom nijak nezasáhli do problematiky boje proti hazardním hrám na internetu. Je to něco, o čem se zde jedná, je to o hudbě, je to o hazardních hrách. Chce parlament skutečně tvrdit, že ochrana dětí proti tomu, aby kolovaly po internetu tyto snímky a aby se distribuovaly dál na internetu. Otázka nějakého obchodu, který vyjednáme zneužívání dětí není něco, kde se dá takto vyjednávat. Tady nejsou žádné morální ekvivalenty vůči ochraně dětí, vůči boje proti zneužívání dětí. To se nedá nějak srovnávat s nějakými eh, zisky v jiných oblastech. Tady nejsou další úvahy vůbec možné, abychom eh, prosadili eh, tato opatření. Budeme říkat dětem, které byly znásilněny, jejich snímky jsou na internetu, že nemáme možnost je chránit před dalším ponižováním, protože pokud, pokud je chránit budeme, tak vláda Severní Koreji se bude chovat špatně. To je další námitka totalitární režimy. A já jsem to omezeným způsobem sledoval, co se děje v Severní Koreji a myslím si, že to nebude žádný, žádným upřednostněním jejich postupu, pokud budeme postupovat tak, jak jsme navrhovali a pokud eh, opravdu zahájíme blokování stránek. Nakonec je i úplně hloupé říkat, že blokování by se nemělo používat pro dobré účely kvůli tomu, že špatní lidé používají tuto technologii pro špatné důvody. Pokud bychom se drželi této logiky, tak spousta věcí, které existují, jako třeba léky, záležitosti v medicíně, v nemocnicích po celém světě by najednou byly zakázány, protože existují závislí na drogách. A protože tito závislí to zneužívají. Zbraně lze používat pro špatné účely, ale také se tím střílí hlodavci. A nemůžeme říct, že zbraně zakážeme, protože špatní lidé používají zbraně na špatné věci. To je zase podle mého názoru úplně úmyslné matení argumentů filtrování také může se používat pro špatné účely. My jenom říkáme, že směrnice by měla jasně zakotvit, že blokování se má používat pro dobré účely. Dobrý účel je ochrana dětí. Já uzavřu své vystoupení tím, že řeknu, že toto je politická otázka. A otázka zní, za koho bude parlament vystupovat a bojovat. A já doufám, že parlament si zvolí, že bude vystupovat za eh, týrané, zneužívané děti, snímky se eh, bezostyšně distribuují na internetu. Děkuji. Děkuji, pane Káre a po, nyní poprosím pana Notena, který je členem správní rady ECPAT. Um, uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem velmi rád, že zde dnes mohu vystoupit. Skoro bych neměl co dodat k kolegům, kteří vystupovali přede mnou, co se otázky blokování přístupu týče. Řeknu tedy pouze, že ECPAT blokování přístupu podporuje. Musím říci, že jsem byl také trochu zklamán, když jsem viděl, že v této místnosti není příliš mnoho europoslanců. Říkám si, jestli je to signálem toho, že to nepovažuji za důležité téma. Já vím, že existovaly problémy s dopravou, ale já jsem tady byl dnes ráno v 8. Člověk si může přestat, že ano. Dobrá, s tímto úvodem ECPAT je určitá mezinárodní síť jednotlivců a organizací, které se snaží zabránit dětské prostituci, pornografii a obchodování s dětmi za sexuálními účely. ECPAT se snaží podporovat veškeré snahy o to, aby děti se mohly těšit svými základními právami a aby nebyly sexuálně zneužívány. Součástí naší sítě jsou jiné sítě a organizace, které působí v 75 zemích po celém světě. V Evropské unii máme členy ekpatu v 15 státech. Budu hovořit i o otázce a, sexuální turistiky za dětmi. A to jak v evropském kontextu, tak ve třetích zemích ve smyslu tedy evropských občanů jezdících do zahraničí, aby tam mohli zneužívat děti. Jedná se o komerční zneužívání dětí lidmi, kteří cestují za tímto účelem z jednoho místa do druhého, tak aby eh, si mohli užít sexu s nezletilými. A tím se vlastně liší turistické cesty za účelem zneužívání dětí od dětské pornografie. A od dětské prostituce, pardon. V řadě případů je to napojeno na obchodování s lidmi. Tedy děti jsou převáženy do těchto turistických destinací, protože turisté tam zaplatí více za podobné sexuální služby než místní obyvatelé. A následně tedy a převážejí tyto děti do komerčních oblastí nebo do turisticky oblíbených destinací. Nicméně do těchto destinací nejezdí pouze lidé, kteří tam eh, jezdí hledat děti za účelem sexu. Mohou se s takovýmito dětmi setkat i na internetu. A nebo třeba zneužívají děti ve svých domovech. Velmi často pornografické materiály vznikají v eh, souvislosti s eh, takovou turistikou a následně tyto děti jsou dvojnásobně zranitelné. Dětská pornografie má také dopad na propojení mezi touto turistikou a obchodováním s dětmi. Východiskem boje s touto turistikou jsou zákony, které chrání děti před sexuálním zneužíváním, nicméně policie může něco dělat pouze, pokud to někdo nahlásí. Problém ale je, že obecně veřejnost si není vědoma toho, že existuje turistika za tímto účelem a že je možné to někde nahlásit. Co třeba by člověk měl udělat, když vidí člověka, který někde sedí s 15-letou dívkou, která vypadá, že je dospělá. A vypadá to, že se oba dva dobře baví. No má to člověk někde nahlásit. Existují kampaně proti a, zneužívání dětí, ale potřeba by bylo více. Je potřeba, aby různé zainteresované strany na národní a mezinárodní úrovni více spolupracovaly. Protože pouze tak bude možné více usvědčit více a pachatelů této trestné činnosti. Zkušenosti orgánů trestních činných v trestním řízení nám říkají, že neexistují dostatečné kapacity a že neprobíhá dostatečná spolupráce mezi jednotlivými orgány v jednotlivých zemích a že není harmonizována legislativa a věk pohlavní zletilosti. Příklad. Spolupráce o četeře a mezi nevládními organizacemi byly občas nezbytným předpokladem dopadení pachatelů sexuální turistiky za účelem zneužívání mladistvých. Takováto spolupráce může celý proces urychlit. Podívejme se třeba například z rezidenta Spojeného království a pana T, který viděl Rakušana, který v roce 2006 v Kalkatě v Indii ve svém hotelu zneužíval se pohlavně děti. Nahlásil to policii a rakouskému konzulátu a nikdo s, nikým, nikdo s tím nic neudělal po měsících, T, který byl v podstatě náhodným turistou, a kontaktoval ECPAT a ECPAT následně spustil proces nahlášení a následně se do toho zapojily rakouské orgány. V roce 2007, tedy pár let poté, byl v Rakousku daný člověk odsouzen na dva roky odnětí svobody bez možnosti předčasného propuštění. Evropská směrnice může této situaci pomoci. Vítáme ji proto jako důležitý krok. Rádi bychom ale, aby byla více v souladu s úmluvou z Lanzarote. Byli bychom také rádi, aby zašla ještě dále. Máme proto pár návrhů. Nejprve k článku 2 definice. Byli bychom rádi, aby dětská turistika, tedy, pardon, aby turistika za účelem sexuálního zneužívání dětí byla účinněji defi- definována. V článku 3 trestné činy v této oblasti bychom rádi, aby se odkázalo na, aby se neodkazovalo na věk pohlavní zletilosti z národního práva, protože by to vedlo k nekonzistentnosti ochrany dětí v Evropě, kdyby to tam zůstalo a vedlo by to k tomu, že tito pachatelé se budou přesouvat ze zemí, kde je nižší věk pohlavní zletilosti. V článku 4 bychom se měli zabývat i otázkou, bychom se měli zabývat hlavně otázkou poptávky, ne Protože konec konců nákup sexuálních služeb mu předchází velká a, příprava. Navazování kontaktu s dětmi za účelem sexu. Tady bychom chtěli také vyškrtnout odkaz na věk sexuální zletilosti. My máme pocit, že by to mělo platit pro, všechna děti, pro všechny děti a děti to jsou osoby nezletilé, tedy mladší než 18 let. Článek 7, příprava navádění a tak dále, organizace cest Tady nemusí totiž jenom o cesty. Jejichž cílem je spáchat trestné činy odkázané v článku 3 a 6. Sankce právnickým osobám. Dočasné nebo úplné uzavření provozoven, které byly používány ke spáchání této trestné činnosti. To tam musí být doplněno. Článek 14 členské státy by měly vytvořit zvláštní jednotky v policejních silách a školit soudní personál a personál osob pracující v očeteř. Článek 15. Hlášení podezření této trestné činnosti. Myslíme si, že je potřeba jasně říci, které osoby mají ohlašovací povinnost a že to musí být upraveno stejně v celé Evropské unii. Článek 16. Koordinace stíhání. Tady bychom rádi, aby se stáhnul odstavec 3, který obsahuje opt-out. Protože si myslíme, že by to mohlo eh, zabránit poskytnutí ochrany, která vzniká jinde. Potom článek 10 zákaz činnosti. Toto by mělo patřit, platit pro veškeré činnosti, z nichž vyplývá pravidelný kontakt s dětmi. Pakliže byl někdo a odsouzen za trestné činy v článku 3 a 7, tak by se měl dostat do rejstříku pachatelů sexuálních trestných činů. Rodiče, taxikáři, policie, nevládní organizace, to jsou všechno osoby, které často nahlásí tady tyto trestné činy, ale dále je potom velice těžké získávat eh, důkazní materiál, pakliže eh, do vyšetřování je zapojeno několik zemí. Je potřeba, aby existoval větší veřejný tlak na eh, soudní stíhání takovýchto osob pro stíhání takových osob je potřeba, aby spolupracovali všechny zainteresované strany na národní i mezinárodní úrovni. A pakliže zatknou takovou osobu, tak velmi často se může stát, e, že utečou do jiné země, anebo že uplatí oběť tak, aby e, stáhla své obvinění. A pakliže propustíte takovéto osoby z předběžné, tak to, v toho využívají. Je proto třeba, aby nebylo možné propouštět z vyšetřovací vazby, a co se oběti týče, tak je potřeba jim dát eh, dlouhodobější řešení, kterým umožní navrátit se do běžného života. Na závěr chci říci, že Evropská směrnice pomáhá zlepšit situaci nezletilých osob a Evropský parlament hraje důležitou roli v tomto procesu a měl by toho co nejvíce využít. Děkujeme za příležitost eh, vyjádřit se k této tematice a pomoci vám. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Notane. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co jste říkal o absenci poslanců. Bohužel načasování tohoto slyšení přesně odpovídá několika jiným schůzím, kde se hlasuje a proto došlo k tomu, na co se upozorňoval, že zde není tolik poslanců. A nyní dám slovo panu Broncovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan Selström říkal, že 1852 osob bylo nalezeno podle snímku a říká, že je to malý podíl všech těch dětí, kterých se to týká, tak by mě zajímalo, jak malý podíl to je z celkového počtu a proč tomu tak je. Pan Robbins používal slovo URL. Musím se přiznat, že nevím, co to přesně je, ale k tomu se ještě, ještě vrátím. Vy jste říkal, že 98,6% zakázaných stránek spolupracuje, což znamená, že 1,4% uživatelů širokopásmového připojení používá něco jiného, tak se ptám na těch 1,4%. To jsou ti, kteří podle vašeho názoru záměrně užívají poskytovatele služeb, kteří nespolupracují. Je to tak? A nebo je to prostě proto, že si vyberou náhodně jiného poskytovatele internetových služeb? A teď otázka z nich, kdo jsou tito poskytovatele internetových služeb, kteří nespolupracují. Jsou to osoby, které se podílejí na této trestné činnosti? Jsou to v podstatě spolupachatelé, nebo je to někdo, kdo to jenom ignoruje, nebo je to někdo, kdo se o to dostatečně nestará? Pan Maknemí hovořil o blokování stránek a říkal, že je možné, že se tím zabrání přístupu ke stránkám, které s tím mají něco společného, které jsou navázány na zneužívání dětí. A bylo možné se zaměřit na otázku hazardní her na internetu. Máte nějaké informace, že by se toto používalo pro politické účely, že by třeba občané členských zemí neměli potom možnost přístupu k určitým politickým eh, stranám a stránkám, které nejsou schvalovány oficiálním směrem státu? Je tohle možné? Tohle jsou námetky, které často zaznívají a musím říci, že souhlasím s tím, že jenom proto, že se to náležitým způsobem používá v některých oblastech, jenom proto to přece nemůžeme rovnou vyřadit z této oblasti. A potom jste uváděl eh, další věc a to je šetření, deep packet a já jsem se s tím setkal v jiném kontextu asi před týdnem a pochopil jsem to takto. Pokud to chápu dobře, tak platí, že to je automatické prověřování stránek, kam přijdou uživatelé, aby se zjistilo, jestli jsou tam nějaké eh, linky na stránky eh, s obsahem eh, závadným. No není problém, ale co když se tato kontrola provádí i pro jiné účely, třeba pro účely toho, aby se zjistilo, jestli ten člověk chodí na nějaké stránky, které oficiální směr státu jaksi neschvaluje. Je to možné, aby se tyto kontroly propojily? A pak mám ještě jednu věc. Pan Nouton hovořil o souvislosti mezi zneužíváním dětí a prostitucí. V některých městech Spojeného království adolescentní dívky jsou systematickým terčem osob, které je přesvědčují a nalákají na romantické vazby a city, pak jim dají drogy a přesvědčí je k prostituci. To se stalo v Kýtli, ale i v jiných městech Spojeného království a zdá se, že se to nevyžádalo až takovou pozornost. Já to chci říci maximálně opatrně, já nechci rozmíchávat vášně, ale uh, když této osoby, ti pachatelé přichází z nějaké citlivé oblasti, tak policie někdy se zdráhá vůbec konat a sdělovací prostředky někdy se zdráhají vůbec o tom eh, ve svých sdělovacích prostředcích pojednávat a tyto zprávy zveřejňovat, pokud je ta osoba z nějakého náročnějšího, citlivějšího prostředí. Já začnu tím, že odpovím na URL. Otázka na URL to je vlastně webová stránka je to jednotný lokátor stránky, je to technický pojem. Pro nás by to bylo webové stránky, portály, tam jsou video záznamy, snímky a tak dále. v případě, že by šlo o distribuci dál těchto snímků, tak by šlo i o doménu. Jenom abych vysvětlil to číslo 98,6% domácích přepojení širokopásmových ve Spojeném království. V tuto chvíli nezávisle prověřuje Ofcom, což je náš regulátor pro komunikace, ověřuje, že uživatelé patří pod společnosti, které, které jsou na našich seznamech. Jde o to, že 1,4 širokopásmových připojení ve Spojeném království v tuto chvíli se zdá nepatří nijak pod poskytovatele internetových služeb, kteří by používali naše seznamy. A není to až tak jednoduché, to rozdělení tedy. Uh, těch 1,4% tam patří i řada osob, které se zabývají následným prodejem služeb od společností, které původně poskytují služby ve Spojeném království. Ale není úplně detailně proskoumáno, jakým způsobem to je realizováno. Nevíme, jak se dostat k tomu, abychom se dostali na 100%. 98,6% je docela hodně na to, že to je dobrovolná záležitost. Na našich webových stránkách máme seznam všech společností, které pracují s našimi seznamy. To znamená, že koneční uživatelé si můžou v zájmu transparentnosti tohle všechno ověřit, že ti, od nich si pořizují služby, jsou těmi subjekty, které s námi spolupracují a nevíte, jestli to je opravdu 1,4% a ani nevíte tedy, jestli jsou to v podstatě spolupachatelé, anebo jsou to ti, kterým je to prostě jedno a nestarají se dost. Já bych neřekl, že jsou to umyslně spolupachatelé v distribuce těchto snímků. Já myslím, že probíhá nadále diskuse mezi námi, mezi dalšími organizacemi. My se snažíme ten rozdíl překonat, chceme, abychom se dostali na 100% a chceme také zjistit, proč nejsou v tom systému. Já se ujmu znovu slova, protože se nikdo další nehlásí. Co ti, kteří patří do těch 1,4%? Je to proto, že jste náhodou tam dostali, protože vybrali zrovna takovou službu, anebo si ji vybrali úmyslně a byl v tom účel? Tohle je debata, která v tuto chvíli probíhá. Já se obávám, že vám nejsem schopen odpovědět, jestli osoby, které hledají tyto snímky, by právě volili raději poskytovatele, který nepoužívá naše seznamy. No pokud je tam takové podezření, tak bych měl za to, že tyto osoby by mohly být nějakým způsobem dohledány a zacíleny. Já bych také doufal, že to tak bude, ano. Pankár, do toho chce vstoupit. K této konkrétní záležitosti my nemáme žádné přímé důkazy na téma toho, kdo je ten, kdo patří do těch 1,4%. A jestli jsou to osoby, kterým jde o takto bezbřehý přístup k těmto stránkám a proto to volí, anebo ne. Před mnoha lety jsme si mysleli, že Eh, jsou to právě webové stránky, kde je nejvíc těchto, sní, kde je nejvíc těchto snímků. Pak jsme zjistili, že je to spíš v rámci newsgroup. A když nadace Internet Watch Foundation se tomuto věnovala, já jsem tehdy byl ředitelem, tak eh, jsme začali přesvědčovat poskytovatele internetových služeb, aby eh, pracovali i na oblasti newsgroup, kde se vyskytují tyto snímky když došlo k nějakému eh, do podezření, tak velmi často se ta osoba rozhodla přejít k jinému poskytovateli internetových služeb. Takže ta hypotéza není úplně nepodložená, protože k tomuto přecházení dochází. Ale těch poskytovatelů, u, u níž víme, že se blokování nepoužívá, není tolik a my nevíme, jestli je to proto, proč u, u, uživatelé k ním přecházejí, anebo je to jenom náhoda. Jsem další na seznamu, takže bych se vyjádřil k části vaší otázce. Já jsem se snažil zjistit, jak dlouho to trvá, než, než člověk přejde z jednoho systému do druhého systému. Jak dlouho trvá obejít ten belgický systém ochrany a trvalo mi to 620 sekund, takže změna, přechod k jinému poskytovateli, to je něco, co trvá déle než 620 sekund. Ale mám pocit, že by bylo tedy snažší to takto obejít, než se obtěžovat s tím, že vyměním poskytovatele. Ještě k vaší konkrétní otázce. Jsou různé příklady stránek, které byly zablokovány omylem, kde nebyl žádný materiál tohoto typu. Mám zde dva příklady. Stránky, které byly záměrně zablokovány a přitom tam nikdy nebyl takovýto závadný materiál. Jedna, ironicky docela, byla jedinou webovou stránkou, kde zablokovanou v Belgii. A je to stopkindoporno.com, v podstatě stránka proti pornografickému materiálu. Byla zablokována dost dlouho, protože tam bylo obvinění, že porušila předpisy týkající se ochrany osobních údajů, jelikož zveřejnila propuštěné osoby to blokování bylo ukončeno minulý týden, pak to bylo zase zablokováno, pak zase to bylo zrušeno a ten materiál je pořád stejný. Takže se zdá, že je to chvilku zákonné a chvilku nezákonné. Každý den se to mění bez toho, aby se obsah měnil. To je jeden příklad. Belgická blokovací stránka opravdu stojí za to. Je ve čtyřech jazycích a dostanete se tam tak, že se snažíte dostat k materiálu, který je, eh, který je v rozporu s, se zákony Belgie. Teď je tam napsáno, prosím, pokud něco takového najdete, tak nám pošlete fax, což je docela zajímavé sdělení. A stránky v zemi nebudou nikdy zablokovány a osoba, které ty stránky patří, vlastně nikdy takovéto hlášení nedostane, takže nikdy nedostane hlášení, pošlete nám fax, až na něco takového přijdete. My zde hovoříme o webových stránkách, jsou to v podstatě uh, místa činu, často v jiné zemi. A směrnice nám říká, Měli bychom pachatelům říct, že jim byly zablokovány stránky, aby si, abychom se s nimi mohli promluvit aby měli možnost se vyjádřit. Což je docela takový uvolněný eh, přístup. A další stránky, na které bych chtěl upozornit, jsou finské stránky, které v překladu jsou něco jako dětské pornotečka něco. Ty webové stránky byly zřízeny proto, aby se tím kritizoval systém blokování ve Finsku. No a nakonec ty stránky do toho začaly spadat. Tak to jsou jenom takové dva příklady, které jsem si myslel, že by docela dokreslili ten daný směr. A pak ještě jedna věc, a to je rozšíření na další oblasti. Pokud se Evropská komise domnívá, že je, ty další oblasti jsou také důležité, a že je důležité zajistit, aby se to nerozšiřovalo do jiných oblastí, tak potom se komise musí zavázat, že bude dbát na to, aby se to nerozšířilo jenom. Vždyť to, vždyť to jsou stejné útvary komise, které financují projekty na blokování jiného materiálu. Takže si myslím, že to jsou informace, o kterých by parlament měl vědět, pokud rada v tomto směru činí nějaké kroky, pokud členské státy této věci konají, tak jsou to informace, které vy potřebujete pro to, abyste mohli si udělat úsudek o tomto velmi složitém materiálu. Není to otázka žádné vyváženosti, je to otázka toho, že komise něco řekne a řekne, že to je relevantní a pak je to otázka posouzení, co z toho je pravda a co není. Děkuji. Děkuji a prosím paní Sipl. Děkuji vám. Já jsem bohužel nebyla schopna vyslechnout si dnes všechny referující, ale ráda bych se vrátila k tomu, co dnes ráno zmínila paní Weilerová. Hovořila totiž o tom, že musíme prokázat více citlivosti, že musíme přijmout také nová opatření ale že samozřejmě celá tato diskuze kolem této um, citlivé oblasti nesmí vést do nějaké hysterie. Tuto zkušenost jsme často v případech zneužití měli. V zásadě situace vedla k tomu, že byly oznámeny osoby, které se sexuálním zneužíváním neměly nic společného. A to samozřejmě celou diskuzi ještě stěžovalo. Myslím si, že u této směrnice celkově máme mm, problém eh, s názvem té směrnice, protože ten název eh, hovoří o širokém přístupu. Jde o prevenci, o boj proti sexuálnímu zneužívání, o sexuální zneužívání jako takové, a to je ještě jiná část tohoto aspektu. Jde o reálný svět a o boj proti zneužívání v reálném světě a jde také o boj Eh, proti zvyšování poptávce po sexuální pornografii na internetu. Diskuze, která proběhla v minulých týdnech, se soustředila velmi silně na otázku eh, internetu a o to, jestli blokovat nebo eh, mazat. Já sama sebe označuji sama za sebe za uživatele internetu a myslím, že ty otázky, spíš, spíš takového laického uživatele, a ty otázky uh, okolo toho blokování anebo vymazání, ty mi příliš nepomáhají. Uh, ta uh, vášnivá diskuze, kterou vedeme, by se neměla soustředit na to, jestli nám blokování pomůže, ale spíše bychom se měli zaměřit na to, že existují různé názory. Uh, na to, jestli by tato směrnice měla vytvořit záminku, protože se v budoucnu budou blokovat úplně jiné věci. Tedy musíme se bavit o tom, jestli by tato směrnice mohla být zneužita. To si musíme vyjasnit. A doufám, že z toho, co dnes řekli řečníci, vyplývá, že členské státy a komise vyšlou jasný signál v tomto ohledu. A sice, že pokud dojde k blokování, mělo by být jasně stanoveno, eh, na co blokování bude používat eh, a že každý nový mechanismus blokování by měl být založen na nějakém novém zákonu, takže by nemělo dojít k automatizaci toho blokování a nikdo o to, to vlastně, kdo se účastní této diskuze, o to nestojí. Myslím, že si tedy musíme vyjasnit eh, tuto jednu základní věc, bez toho, abychom posuzovali, jestli ta diskuze jako taková o tom blokování je smysluplná nebo ne. Jedna velmi důležitá věc zde zazněla už včera a týká se otázky prevence. Otázka toho blokování, ale i trestně právních opatření jsou samozřejmě součástí této diskuze. Včera jsme o tom hovořili právě v souvislosti s tou prevencí, kterou musíme ještě doplnit. Já jsem toho názoru, že naprosto zásadní eh, je následující a musíme o tom diskutovat ještě v členských státech. I dnes to zmínilo mnoho řečníků z různých oblastí a tedy je to otázka eh, nejenom reálného zneužití díky tomu internetu a všech různých oblastí zneužívání a obchodu s lidmi. Pokud opravdu chceme postoupit o kruček dopředu, potřebujeme více personál, personálu, více vzdělaných odborníků v této oblasti. Tato otázka samozřejmě nebude rozhodnuta pouze touto směrnicí, musí se zapojit i členské státy a musí si ujasnit, do jaké míry jsou ochotny nabídnout nějakou seriózní nabídku v této oblasti. Myslím si tedy, že je potřeba zapojit členské státy do tohoto rozhodování. Ráda bych se zeptala těch, kteří ještě sedí e, za předsednickým stolem. Hovořili jsme často o trestním právu a o zvýšení trestů. Ráda bych věděla, jestli někteří dnešní přítomní mají nějakou zkušenost o tom, a jestli mají nějaká konkrétní čísla k tomu, že zvýšení trestů pomůže. Včera jsme totiž tady měli některé hosty, kteří varovali před zvyšováním trestů. Příliš vysoké tresty by možná tedy mohly vést k tomu, že by pachatelé dítě zabili, aby ho zkrátka dostali eh, z povrchu zemského, aby neměli svědky. Takže ráda bych se zeptala, jestli máte nějakou zkušenost, že by tyto zvýšené tresty mohly situaci ještě zhoršit. Děkuji. Děkuji, možná začneme od vás. Bez mikrofonu. Yes. I know that in the... Já vím, že třeba v Nizozemsku trestní sazba za vlastnictví a distribuci dětské pornografie šla nahoru. Protože to potom umožňuje použít i jiné vyšetřovací techniky. Takže navýšení trestní sazby umožní policii používat i jiné vyšetřovací metody. Následně by to mělo platit i pro šíření této, tohoto materiálu formou PTP. Ve Spojeném království je to podobné. Pakliže, má, pakliže se chcete dostat do nějakého terapeutického programu, tak v podstatě to znamená, že musíte dostat vyšší trestní sazbu. Protože se soustředují na lidi, kteří byli odsouzeni na více let kteří mají prioritu na, v, takovýchto pozadu, v takovýchto programech, ale nevím, jestli existují nějaké vědecké tvrdé údaje, které by ukázaly, že to má nějaký vliv, anebo ne. Máte ještě něco ke švédské švédské zkušenosti, co se týče počtu blokovaných stránek anebo uh, odsouzených osob? Ne, bohužel nemám žádné konkrétní údaje ale v podstatě ve Švédsku probíhá stejná diskuse o vyšetřovacích technikách. Že tedy, abyste měli přístup k určitým vyšetřovacím technikám, tak se musí jednat o trestný čin s vyšší sazbou trestní. Mají poslanci a poslankyně další otázky, nebo můžeme v tuto chvíli už dát slovo i ostatním účastníkům a účastnicím? Děkuji. Jmenuji se Landsbergis, jsem poslancem Evropského parlamentu a náhodou jsem se sem dostal. Pokud eh, mohu, tak bych rád krátce něco řekl. Mohu? Mohu vystoupit přesto, že jsem z výboru zahraničního? Pakliže ano, tak řeknu jednu věc. Otázka je, jestli existují poskytovatele internetu či vlastníci a uživatele, kteří se zapojují do šíření dětské pornografie. Mně se zdá, že těmto lidem by se prostě nemělo říkat uživatelé anebo poskytovatelé. Já si myslím, že to jsou prostě pachatelé trestné činnosti. Že to nejsou poskytovatelé služeb. Jak zabránit takovýmto vozovkách službám? To je možná legislativní problém. Prostě srovnávat drogové dílery s poskytovateli nějakých služeb, to by přece také nebylo v pořádku. Děkuji. Uh, I give the word to Mr. Erting. Yes. Pan Erting. Děkuji, já jsem jmenuji Paul Durant a jsem generálním ředitelem Irské asociace poskytovatelů internetových služeb. A kromě toho máme také na starost Irskou horkou linku, která je v podstatě naším protěžkem IWF. Ale dnes tady zastupuji EuroESP, což je Evropská asociace ISP, ve které máme zastoupeno více než 1800 evropských ISP. Rád bych řekl jenom jednu věc. My velmi vítáme tuto směrnici. Domníváme se, že v ní je řada článků, která se zabývá vykořišťováním dětí ve skutečném světě. To tedy není naše oblast, ale konec konců tento obrazový materiál, který se dostane na internet, byl natočen v reálném světě. Co se internetu týče, tam už odborníky jsme. A chtěl bych tady kategoricky prohlásit, že členové Eurespy v žádném případě nechtějí, aby takovýto materiál běhal po jejich síti. Máme řadu praktických zkušeností z úzké spolupráce s OČTŘ, jimž cílem je omezit výskyt takovéhoto materiálu v našich sítích. Jsme techniky, jsme odborníky a domníváme se, že jediné opatření, které má účinný dopad na boj s dětskou pornografií na internetu, je odstranění úzdroje a to co nejrychleji. Jakákoliv jiná opatření do značné míry budou pouze povrchová a kosmetická z různých důvodů, které jsme tady slyšeli. Prostě tyto materiály se velice rychle přesouvají z jednoho místa na druhého, takže jakékoliv opatření kromě výmazu není účinné. Co se týče blokování, tak v podstatě ti lidé, kteří mají přístup k této dokumentaci, můžou rychle nakopírovat a zavěsit na síť někde jinde. Takže ten materiál existuje a v podstatě to nemá žádný dopad na pachatele této trestné činnosti, kteří nadále mohou využívat obrazový materiál dětí, které sami zneužili. Eurespa se domnívá, že by bylo dobré, aby tato směrnice byla v určitých oblastech posílena. Domníváme se, že klíčem je soustředit se na vytvoření jasných právních rámců pro to, aby se dali rychle stáhnout údaje a aby to vedlo k tomu, že pachatelé trestné činnosti budou zatčeni na základě stop, které nechali na internetu. Nechci se tady příliš soustředovat na technické podrobnosti. Podívejme se na to z globální perspektivy. Některé osoby říkaly, že se zdá, že stahování tohoto materiálu, odstraňování z internetu nefunguje příliš rychle. Směli bychom se spíš soustředovat na to, proč to odstraňování neprobíhá rychle. Domníváme se totiž, že to je tím nejdůležitějším nástrojem. Soustředíme se proti na účinné nástroje a neplýtvejme penězi a časem na opatření, která nebudou tak účinná. Závěrem chci tedy říci, že Eurespa by chtěla apelovat na parlament a na komise, aby nezapomínali na to, že promrhané prostředky na kosmetických opatřeních potom nebudeme mít k dispozici, budeme-li chtít využívat a vytvářet ty nejúčinnější metody, které budou chránit děti před dalším zneužíváním. Soustředíme se prosím na úzká místa, která znemožňují výmaz a odstraňování tohoto materiálu z internetu, respektive stažení tak, aby ho policie měla k dispozici a aby následně pachatele byli tam, kde mají být, tedy zamříženy a aby děti byly chráněny. Děkuji. Eh, Mary Banotti, prego. Mary Banotti, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste nás eh, pozvala na toto slyšení. Pro ty z nás, kteří pracují v oblasti ochrany dětí, je to naprosto zásadní slyšení, zásadní příležitost. A já jsem také ne- eh, počítačově negramotná a tak se zamýšlím nad tím, že to působí maličko obavy. Třeba to, co říkal pan McNamee, který hovořil o technologiích. Co když se ta směrnice neosvědčí? Co když to nebude fungovat? Nebude to dokonalé, ale jsou tam technické záležitosti. Co když tam budou technické námetky týkající se ochrany osobních údajů? Já vím od pana Kára, jaké má k tomu stanovisko a naprosto s ním souhlasím, ale je to velmi technická záležitost, velmi technické slyšení a ti z nás, kteří se zajímají jenom o děti, se musí nutně zamyslet Jaké jsou zde alternativy? Já nevím, jestli nám mohou řečnice nastínit další možnosti. Já si dovedu představit, že organizace starající se o děti se všechny shodnou na tom, že něco potřebujeme a potřebujeme to naléhavě. Ale co ty technologie? Děkuji. Ehm, Všichni řečníci. Všichni řečníci opět dostanou slovo a já eh, se chci ještě jednou omluvit, že jsem nebyla přítomna, protože jsem se musela účastnit hlasování. Ráda bych uklidnila paní Banoty. Ta směrnice samozřejmě bude přijata. Minimálně proto všechno uděláme, aby co nejkratší lhůtě přijata byla. A z toho důvodu to přeci všechno děláme. Chceme docílit textu, který bude nápomocen a který bude užitečný a na kterém se všichni zhodneme. A k tomu potřebujeme všechny tyto příspěvky, které zde znějí, aby se dělo vše v nejlepším zájmu dítěte a nezletilých obětí a potenciálních obětí. Má někdo ještě nějaké otázky? Um, <clears throat> Já myslím, že nejsem až tak eh, gramotný, co se týče počítačů, jak si myslíte, ale děkuji za slovo. V prvé řadě bych chtěl souhlasit s panem Angelílim, že konečný cíl je společný. Potřebujeme vytvořit něco, co nám pomůže posunout se dopředu. A já jsem zaznamenal diskuze na, ve výboru pro vzdělávání a školství, který v tomto ohledu pokročil nejdále a musím říci, že se udělalo hodně práce na tom, aby se dosáhlo kompromisu a já mám opravdu důvěru v to, že se podaří tomuto parlamentu vytvořit něco smysluplného. V prvé řadě musíme zopakovat to, co říká pan Živán. Potřebujeme odpovídajícím způsobem vyhodnotit daný problém, který existuje v internetovém prostředí panuje zde situace, kdy občané hlásí nelegální stránky na horké linky. Je tam celý řetězec komunikačních kanálů. A běžně jsou to spojené státy, kam se to dostane. Já jsem hovořil s zástupci vašeho združení se spoustou lidí a musím říci, že nebyl podniknut žádný výzkum, abychom si uvědomili, kde ty problémy vznikají. My hledáme řešení a nevíme, kde vznikají problémy. Blokování stránek, jak říkal včera pan Robbins, se částečně odvíjí od situace před čtyřmi lety, kdy eh, název domény se držel na jednom místě, ale to už teďka neplatí. A my zde řešíme problém, který se v mezičase změnil. A není možné hledat řešení na základě nějakých výzkumných poznatků, protože nemáme. A ačkoliv se to možná nezdá, tak je, my opravdu komunikujeme velmi dobře a máme dobré kontakty s kolegy za předsednickým stolem a chtěli bychom pracovat na e, směrnice, a chtěli bychom, aby členské státy pravidelně hlásily komisi, co na národní úrovni činí v dané oblasti. V tuto chvíli řada zemí by neměla k tomu, co napsat, co v této věci činí. A já si myslím, že je potřeba zaměřit jejich pozornost na tuto oblast a přemět je k tomu, aby podnikali kroky. Myslím, že tím lze dosáhnout pokroku. A sledovat eh, důkazy, které se objevují na serverech, potom pokračovat dál a stíhat pachatele. Je to lepší, než eh, se dopředu smířit s tím, že selžeme a nakonec, eh, nakonec zjistit, že to tak bude. Signor O slovo se přihlásil pan Balc. Děkuji. Hovořilo se zde hodně o obětech. A já jsem zde za Mogus, my jsme německé združení obětí sexuálního zneužívání. My si říkáme hlas většiny obětí, nemůžeme hovořit za všechny oběti, to je jasné. My se potýkáme s tím problémem, že lidé často hovoří v našem zájmu, ale nakonec se zjistí, že nemluví za nás, takže proto vystoupíme sami za sebe. Existují námetky proti blokování. My máme za to, že zneužívání děti se použilo jako výmluva pro to, aby se začalo blokovat stránky. Hodně se hovořilo o nedostatcích odstraňování stránek a já nechápu, proč se policie schovává za argument nutnosti odstranit stránky. Máme seznam těch nejhorších z nejhorších a podle mého názoru je to docela zřejmé. A já k tomu mám dost vyhraněné stanovisko, protože vím, co je na seznamu těch nejhorších z nejhorších a nedovedu si představit, proč by se ten seznam měl udržovat bez toho, aby tyto stránky byly odstraněny. To mě opravdu štve. Podívejme se tedy na seznam těch nejhorších z nejhorších stránek a existuje združení Alkancensur v Německu, které je proti blokování strátek, provedlo analýzu dánského seznamu, mělo tam 164 domén na konci září a z těchto domén řada z nich neměla vůbec co dělat se zneužíváním dětí. Některé ty e, domény byly offline, některé byly pozastaveny, asi tři z nich obsahovaly něco takového pak tam byly stránky, které se odstranily za 30 minut. Jedna doména byla umístěna v Nizozemsku, což bylo těžké odstranit, takže člověk musel na seznam do Indie, kde se ta stránka objevila a tam se musela za tři hodiny ta stránka vyjmout ze seznamu. Já prostě nechápu, jaký problém policie má, aby jednala včas. Já si myslím, že je to mnohem méně časově náročná záležitost. Takže to navazuje na to, co říkal pan McNamee. Měli bychom v prvé řadě analyzovat, co je problém a potom teprve hledat řešení konkrétního problému. Já myslím, že blokování není řešení. Blokování alibi. Nejednat. A já nechci nikomu poskytnout alibi. Nekonat. Alibi k nečinnosti. Ukazuje se z Dánska a Švédska, že opravdu stačí 30 minut, aby se odstranila celá doména. Některé ty domény byly na seznamu od dubna 2009, některé tam byly rok a půl a potom to trvalo chvilku je odstranit. Třeba 30 minut, tak si říkám, proč dánská nebo švédská policie nekonala dřív. Děkuji. Volevo fare una domanda. Eh, eh, Děkuji. Dovolte mi zeptat se na tuto otázku. Já jsem vděčná řečníkům a musím říci, že jeden z kolegů byl sám obětí takovéto trestné činnosti a nyní bojuje za práva obětí. Z debaty, která poslední dny probíhá, vyplynulo, že nikdo nezvažoval možnost, že by blokování byla jedna jediná možnost. Každý říká, že hlavním cílem je stránky odstranit, zcela odstranit obsah těchto stránek. aby takové stránky nebyly vůbec k dispozici. To znamená, dostaneme se ke zdroji samotnému, zbavíme se obsahu. V některých případech je tohle možné, protože lze najít a přesně lokalizovat zdroj, pokud vámi spolupracují rychle orgány. Ale v některých případech to není možné ten zdroj najít. Protože někdy jsou to zločinecké organizace, které se do toho zapojují a ten zdroj není znám nebo tam nefunguje spolupráce se zemí původu. Možná tam jsou i byrokratické potíže. A všichni říkají, my se stejně musíme pokusit obsah odstranit. Ale to může trvat. Může to trvat zjistit zdroj mezičase se však musíme pokusit zablokovat takovéto stránky, ačkoliv je to pouze dočasné řešení, dočasné odstranění. A i v případě, že je ten obsah odstraněn a my se u zdroje zbavíme obsahu, tak je stejně možné, aby takovýto závadný obsah byl skopírován a objevil se jinde za pár hodin, za pár dní, za pár měsíců. Každopádně blokování není jediný nástroj, je to doplňkový nástroj. Doplňuje hlavní směr, hlavní cíl. Jste proti blokování tak jako tak? i v případě, že blokování je pouze předčasné řešení, než se situace vyřeší, pokud by mělo trvat měsíc zbavit se obsahu, tak chtěli byste, abychom provedli výmaz obsahu online? Já bych se chtěl zeptat, proč měsíc? Když hovoříme o bankovních stránkách, které pořizují informace o bankovních účtech, tak tam to většinou trvá 48 hodin tohle zjistit. Proč by mělo trvat odstranit tyto stránky se zneužíváním dětí déle? Podle mě je to selhání mezinárodní spolupráce, mezinárodní spolupráce policejních orgánů. Když se podíváte na Interpol, tak eh, Interpol působí ve 188 zemích, kde provádí blokování. Já si myslím, že by se mělo pracovat na odstraňování obsahu. A Každá země, kde existuje tato infrastruktura, tak mm, je členem Interpolu. Tak proč máme uzavřít všechny ty díry v tom kbelíku, pokud nechceme, aby se vylila voda? Proč, proč to neřešit plošně? Blokování není opatření, po kterém oběti volají protože problém není v tom, že obrázek se objevil na určité stránce. Problém je v tom, že ten obrázek existuje a může se kdykoliv vynořit v těšněné podobě. Někdo vám to může poslat domů cokoliv. Není to problém konkrétní webové stránky. A já si myslím, že problém, který oběti řeší, nevyřešíte tím, že to zablokujete. Já vám mohu říct ze zkušenosti, většina obětí je proti blokování. Asi je to pro vás překvapivé, ale většina obětí je proti blokování. A my jsme proti blokování i jako předběžné opatření, protože blokování mění způsob, jak funguje internet, mění se tím infrastruktura internetu a je zde potom ústřední orgán, který může kontrolovat tady to blokování. My jsme v Německu měli dvě, eh, dva diktátorství. Já jsem pak bydlel v východním Německu ve socialistické zemi, kde byla kontrola informací a já už nechci, aby se to znovu opakovalo, že má někdo tuhle moc, tuhle sílu kontrolovat informace na internetu. Internet je demokratický nástroj a jakmile prolomíte tuto zásadu, tak prolomíte to nejkrásnější, co máme. Internet je způsob, prostřednictvím nějž lidé komunikují, má své výhody a má své nevýhody, ale neměla by se prolomovat tato zásada jenom proto, že v reálném životě dochází ke zneužívání tohoto nástroje. Jsme sice oběťmi, ale musíme stále ještě dbát na vyváženost práv. I oběti mají právo a práva a vy prolamujete tuto zásadu. Vy jste hovořili o stopkindoporno.com a to je jediná stránka, která je nebo není na tom seznamu blokovaných stránek. Je to, je to chvíle tak chvíle tak. Já jsem hovořil s tím vlastníkem, který je z Nizozemska a on mi úplně jasně potvrdil, že je sám obětí. Možná, že nebojuje úplně správně s tímto jevem tím, že tam uvádí pachatele, ale to není důvod to zablokovat pro Belgii. Belgie toho využila, aby tu stránku zablokovala a přitom nezablokovala žádnou jinou stránku, kde by byl závadný obsah, což nám jasně ukazuje, proč je blokování tak nebezpečné. Neexistuje zde žádný právní postup, právní systém. To blokování v Belgii je něco, proti čemu se ten Holanděn nemůže bránit, protože tam není žádná policie, žádný soudce. Ministr vnitra říká, no my vám to odblokujeme v budoucnu, nebo můžeme vám to odblokovat v budoucnu. A to je špatně. Stejně ve Finsku Maty Niky, ten šel na policii a obrátil se na policii a říkal, prosím vás, odblokujte to. A mám tam tyto snímky a policie říkala, ne, to je jedno, běžte. Takže je stále na tom seznamu blokovaných stránek. Prostě je tam určitá kontrola nad informacemi bez toho, aby se člověk mohl jakkoliv bránit. A další věc je článek 6, k tomu jsem se nevyjádřil, protože to nebude bránit zneužívání dětí. Jediné, co se stane, je, že se lidé budou bát hovořit s těmi oběťmi. Když hovoříte s, s někým v rámci důvěrné konverzace, tak je to něco jiného, než když se hovoří veřejně. Pokud se někdo bojí hovořit s dětmi po internetu, tak vlastně eh, berete obětem těchto trestných činů jejich základní práva, pokud znemožníte tento komunikační kanál. Děkuji. Děkuji za možnost eh, vystoupit. Podívejme se na atmosféru ve společnosti, kde dochází k takovémuto zneužívání. Negativní atmosféra ve sdělovacích prostředcích nerealistickým způsobem popisují lidi, kteří po krátké známosti přicházejí k sexuálnímu kontaktu a střídají jednoho partnera za druhým. Promiskuitní sexuální vztahy, Juani to jsou často lidé s právným srdcem, kteří se neváží. A to už ale z jejich obrazu ve sdělovacích prostředcích nevyplývá. Pokud je určité chování akceptovatelné pro někoho, komu je více než 18 let, tak si potom lidé řeknou, proč to též není akceptovatelné pro někoho, komu je 17, 16 nebo 15. Takže já myslím, že obecně je důležitá ta atmosféra, na kterou je potřeba nahlížet v souvislosti s neužíváním dětí, protože to, jak se dívá společnost na sex, vytváří základ pro zneužívání dětí. E Děkujeme. Mám ještě jednoho přihlášeného ke slovu. Ráda by také řekla něco komise, pan Alonso Riate. Ale musíme se držet předepsaného času. Ve 12.30 zasedání končí. Děkuji, nechci vám brát eh, příliš mnoho času, protože komise už vystoupila. Mám jenom dvě věci. Za prvé tedy to takzvané ohrožení internetu. Jenom pár čísel z Eurostatu. Procento osob, které používají internet každý den, když se podíváme na šest zemí Evropské unie, které používají internet nejvíce, tak je to Švédsko, Nizozemsko, Dámsko, Lucembursko, Finsko a Spojené království. A z těchto šesti zemí, kde se nejvíce používá internet, čtyři zavedly blokovací systémy. Takže zjevně blokování neohrožuje důvěru lidí v internet. Země, které blokují dětskou pornografii, nejsou zeměmi, které by nedodržovaly svobodu projevu, spíše naopak. Další věc, kterou chci říci, je, že tento návrh směrnice nebyl předložen vzhledem k ideálnímu světu, kde všechno funguje. Je to směrnice, která se zabývá světem, jaký máme k dispozici dnes. Budeme v jeho rámci něco dělat, anebo ne? Říkat, že by člověk chtěl, aby se situace změnila, to samo o sobě dětem nepomůže. Ci sono altri interventi? Má ještě někdo nějakou otázku? Pokud tomu tak není, tak chci poděkovat všem účastníkům dnešní diskuze, všem hostům. A ještě jednou vás prosím, abyste sekretariátu výboru LIBE poskytli své příspěvky v písemné formě. Ano, a je možné posílat i další příspěvky, další materiály, pokud to považujete za nutné a za správné. My vše vyhodnotíme a připravíme na jejich základě co nejlepší text směrnice. A ráda bych reagovala na to, co zaznělo na závěr. Ano, jde opravdu o to udělat to nejlepší možné. Samozřejmě, že se ten Eh, text směrnice neustále přepracovává a bude to také nutné v budoucnu. Máme kontakty s internetovým světem, se světem internetových technologií a tento svět se nadále vyvíjí. A tomu samozřejmě eh, na to chceme reagovat. Ale je potřeba udělat také něco konkrétního, to je naší povinností. A tu jako výbor uznáváme. Samozřejmě, že ta směrnice nebude nic perfektního, v reálném světě nic perfektního neexistuje, ale doufáme, že touto formou pomůžeme zabránit zneužívání dětí na internetu. Děkuji.